Vážení kolegové, vítám vás. Rád bych, abychom přijali dnešní pořad jednání. Děkuji. Mám stručné sdělení předsedy úprava eh, směrnice o platebních eh, službách eh, byla rozdána členům Ekonu 9. března, nebyly žádné námitky a v, proto se tedy podle pravidla 23.1 odstavec 3 bude tento návrh předkládat plenárnímu zasedání. A nyní bych rád přivítal paní Daniel Nují, která je předsedkyní dozorčí rady Eh, která je v Evropské centrální bance ustavená v rámci jednotného dozorového mechanismu. Eh, pořádáme tedy veřejné slyšení, které se bude týkat eh, výruční zprávy tohoto dozorového mechanismu a kterou předpokládá meziinstitucionální dohoda mezi parlamentem a ECB. Zpráva pokrývá činnost ECB e v oblasti dohledu za rok 2017. My jsme částečně již eh, o tom diskutovali mezi sebou. Rok 2017 eh, byl v podstatě čtvrtým rokem, ve kterém Evropská centrální banka vykonávala dohledovou funkci a velice rádi si od paní nují vyslechneme, co se podařilo za tu dobu udělat, jaké jsou současné priority a jaký je ten nejnovější vývoj v bankovním sektoru. Jak víte, Evropský parlament také přijal příslušné usnesení o bankovní unii, respektive o té výroční zprávě k bankovní unii. Bylo to 1. března a tam jsme se tedy vyjádřili k aktuální problematice týkající se dohledu. Dalším relevantní tématem je otázka MPL, což jak víte, potom, kdy byl dohledový mechanismus jak orientován na proces, tak eh, poté byl, eh, byl přijat eh, dodatek a poté komise vystoupila s celým balíčkem návrhů. Tolik tedy k té aktuální situaci. Paní Nui asi zmíní, že v tom dodatku jsou určité problémy, ke kterým se vyjádřil i parlament, eh, ale ta právní problematika týkající se toho dodatku by již měla být zohledněna a existuje také verze eh, s zaznamenanými změnami track changes. A já samozřejmě tyto nedávné změny vítám. My, jakožto parlament, jsme samozřejmě neprováděli nějaké úplné právní zhodnocení, udělají to příslušné útvary, ale myslím si, že je dobré, že ta neautomatická eh, povaha toho dohledu, eh, toho, tedy toho dodatku, již byla ohlášena a je třeba, aby vše probíhalo formou dialogu, aby se přihlíželo ke specifikům jednotlivých bank. Nyní samozřejmě je zde ještě další problém, který spočívá v tom, že existují určité rozdíly mezi těmi dohledovými očekáváními a návrhy eh, komise v oblasti obezřetnostního rámce. Budeme mít jistě příležitost eh, od, během tohoto slyšení o tom diskutovat. Konkrétně tedy o tom, že až budou eh, dokončena ta obezřetnostní opatření, respektive až bude ten jejich současný návrh finalizován, tak potom budeme moci srovnat to očekávání s tou konečnou podobou. A My samozřejmě máme určité eh, povinnosti, eh, stejně jako tedy existují povinnosti toho dohledového mechanismu v rámci ECB. Určitě je ale třeba řídit se příslušným harmonogramem, měli bychom se vyhnout tomu, abychom mezi banky vnášeli nějaký zmatek, eh, v tom, co vyplývá z pilíře 1 a z pilíře 2, protože určité rozdíly zde stále přetrvávají. To je ale téma k diskusi a Samozřejmě je zde snaha o co nejvčasnější přijetí toho nového legislativního návrhu, tak aby banky měly jasná pravidla a zároveň si samozřejmě uvědomujeme, že hovoříme o celém balíčku. A jak komise říkala, jde o balíček návrhů, které se jak si, jsou e, mezi sebou propojené. E, Řešit by se měl také problém lotyšských bank, dále je zde otázka balíčku proti eh, praní špinavých peněz, dále otázka řešení insolvence na národní úrovni. Ale již hovořím příliš dlouho, takže předám slovo paní Nui. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Já jsem velice ráda, že zde dnes mohu před vámi vystoupit a představit vám výroční zprávu o jednotném mechanismu dohledu za rok 2017. Podobně jako v předchozích letech pohovořím o klíčových aktivitách za rok 2017 a zvláště budu hovořit o úvěrech v selhání, také o Trimu, eh, Brexitu a tematickém přehledu o méně závažných eh, institucích. A poté pohovořím o nutnosti dalších kroků na posílení bankovní unie. Nejprve tedy přehled nejnovějšího vývoje v sektoru bank. V roce 2017 došlo ke zlepšení hospodářského prostředí, což eh, banky posílilo. Posílilo to jejich eh, bankovní rozvahu. Ve třetím čtvrtletí roku 2016 došlo k nárůstu z 13,7 až eh, na 14,3 Pokud jde o dohledový eh, mechanismus eh, ve stejném období eh, se zlepšila i ziskovost bank v prvních devíti měsících roku 2017. Došlo k navýšení operačního zisku. Stabilizovaly se i příslušné marže a to u důležitých eh, institucí vedlo také k posílení eh, zisku, k nárůstu oproti roku 2016 došlo asi o 3% na 7% a tím se banky již eh, vyrovnají bankám americkým. Nicméně existují značné rozdíly mezi jednotlivými bankami. V roce 2017 byly tři Eh, banky vyhlášeny eh, v nebezpečí selhání. Pokud jde o sdílení informací eh, jednotné rady pro řešení sporů a ECB, tato spolupráce a výměna informací značně přispěla ke zlepšení Eh, situace. Pokud jde o NPL, to je pro nás eh, priorita, tedy řešení úvěrů v selhání. Jednak eh, musíme bankám poskytnout kvalitativní pokyny týkající se nakládání s těmito úvěry. Příslušné pokyny jsme vydali v březnu 2017. Je třeba, aby banky přijaly kredibilní strategii, aby měly své vlastní plány, jak tyto úvěry omezit. Druhým krokem je dohledový dialog, kde je třeba sledovat, jakým způsobem banky v oblasti eh, řešení NPL plní. V uplynulých dvou letech jsme viděli, že významné instituce učinily eh, skutečné úsilí, eh, které vedlo ke snížení objemu těchto úvěrů asi o 2 miliardy. Nicméně opět ta situace je různá v různých členských státech. Eh, dochází stále k tomu, že jsou zde překážky v poskytování nových úvěrů v eurozóně a s tím je třeba bojovat. A za třetí jsme vydali dodatek 15. Eh, března eh, tohoto roku, poté co byla ukončena veřejná konzultace, která eh, trvala od října do prosince loňského roku. Specifikují se tam právě ta dohledová očekávání, a měl by to být eh, jakýsi počáteční bod pro dohledový dialog s jednotlivými bankami. My ten eh, dodatek jsme pečlivě přeskoumali po té, co jsme obdrželi řadu komentářů v té veřejné konzultace. Zohlednili jsme také ty určité právní obavy a v listopadu jsme tedy eh, změnili příslušné datum na duben roku 2018. Vítáme také legislativní návrhy eh, komise, eh, které by měly usnadnit eh, poskytování nových úvěrů. Komise a Evropská centrální banka už se spolupracují na změnách dodatku, tedy toho adenda. Je tam také celá řada doprovodných iniciativ na řešení úvěrů v selhání v budoucnosti. Project. Cílená revize projektem se provádí ve, úzkou spolupráci, ve úzké spolupráci s národními orgány. Bude to pokračovat ještě do roku 2018. Již 19 přímo na místě přeskumu jsme zahájili v loňském roce. Případy neplnění regulačního rámce otázky eh, modelového řízení a eh, modelového svalování <clears throat> již začínají být řešeny. Pokud se týče příprav na Brexit, ECB úzce sleduje plány na stěhování bank a mnohé banky se skutečně pouštějí do eh, rozhodování o tom, jak se relokovat po Brexitu. Některé se připravují skutečně radikálně a týká se to eh, také našich eh, dozorových struktur. My jsme komunikovali, kolik času potřebují supervizoři eh, na prověření a vyřízení žádostí. A týká se to tedy těch žádostí o e, novou situaci v bankách, pokud se chtějí po Brexitu relakovat. Je třeba, aby e, žádosti o licence byly podány nejpozději ve druhém kvartále 2018, jině tak můžeme garantovat, že je zpracujeme do dubna 2019. A <clears throat> nyní eh, vzhledem k eh, tom, jak eh, jsou důležité nové účetní standardy, ECB měla toto právě jako jednu z priorit snažila se posuzovat, nakolik jsou připraveny eh, instituce pro zavedení IFRS 9. Eh, podařilo se tedy získat eh, soubory dat pro posouzení. <clears throat> Vzhledem k zisko, ziskavosti ECB nadále úzce sleduje bankovní modely právě z hlediska ziskavosti a e, faktory, které stojí za jejich ziskem. Budeme pokračovat e, ve specifických akcích pro jednotlivé banky. Pokud se týče celkového posuzování e, stavu kreditních institucí a jejich reportingu, tady jsme se zabývali jenom vybranými bankami. Máme zavedený supervizní dialog a máme žádané akce eh, v, takzvaných follow-up dopisech. Pokračujeme v monitorování vývoje eh, v celém bankovním sektoru. Zaměřujeme se zejména na eh, instituce, které jejich situace se zhoršuje a snažíme se být proporcionální. Společné dohledové standardy byly přijaty eh, s tím, že eh, je upravujeme eh, také pro méně signifikantní fintechové firmy. Opět je tady možnost na národní úrovni zavést lehčí eh, formu eh, dozoru, eh, pokud se týká těch méně významných firm. Máme biznisový model sledování ziskovosti bank, ten zůstane z minulého roku. Dále máme úvěrový, budeme sledovat úvěrové zážitosti a tak dále. E, za třetí bude pokračovat revize modelu TRIM a bankovní supervize ECB bude nadále e, hlídat banky, pokud se týče jejich e, vnitřních procesů. Je to takzvaný ICAP. Dohledové aktivity se zaměřují na různá rizika. Například v letošním roce tím rizikem je příprava na Brexit. Bankovní unie nejenom, že potřebuje tři pilíře, ale musí být také o skutečnou unii, eh, která mentálně má eh, fragmentovanou regulaci, což by tedy mělo být eliminováno. Garance likvidity kapitálu, <clears throat> toto eh, zatím není Eh, tady nejsou eh, svobodné toky, poněvadž je to dáno regulačními eh, překážkami. Také se snažíme o podporu regulačního slaďování napříč Evropskou unii. Pravidla se budou soustředovat na to, aby tady k tomu sjednocování docházelo, protože ECB v současné době pracuje s 19 různými eh, modely. Budeme mít eh, nový eh, systém, nový model posuzování, posuzování tržních rizik. Ale to, že některé nástroje dosud nejsou hotově, ještě by neměly být brány za výmluvy pro oddalování nezbytných regulačních kroků. E, regulační harmonizace musí být doprovázena dokončováním institucionální e, architektury, včetně SRF, který by měl e, se zabývá otázkou solventnosti a podporou likvidity. V říjnu 2017 komise oznámila, že podá návrh na eh, dohled eh, pro velké investiční společnosti a jeho sladění s bankovním dohledem. Tato eh, možnost byla zdůrazněna zejména výzavy nadcházejícímu Brexitu. ECB podporuje tyto návrhy komise Eh, které by měly zajistit eh, prozíravé řízení a pravidla pro eh, ně. Takže nakonec také všechny kreditní instituty budou spadat pod stejnou regulaci. Pokud se týče praní špinavých peněz, potřebujeme celoevropský přístup, sladit legislativu a budeme potřebovat eh, mezinárodní spolupráci a ne pouze na půdě SSR. Tak to je z mé strany všechno a těším se na vaše otázky. Děkuji, nyní Brian Hayes. Thank you, President, and welcome back to Econ, uh, Adam Nui. Uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, vítám vás, paní Nui, za to, že jste opět zavítala mezi nás. Já bych se vrátil k otázce NPLs, zejména eh, ve souvislosti s irském území. Já samozřejmě chápu, že tady je třeba postoupit před, hm, protože potřebujeme, aby se rozjel eh, úvěrový trh, což je důležité pro ekonomiku a bankovní sektor. Asi tedy eh, víte, že u nás v Irsku máme určitou kontroverzi týkající se dvou bank. Eh, máme tady eh, tři otázky. My máme takzvané split mode, eh, hypotéky typu split, které jsou klasifikovány jako NPL. A řešíte to vlastně posledních 12 měsíců. Otázka je, jestli by tyto split mortgages neměly být klasifikovány jako půjčky, které jsou řádně spláceny, poněvadž riziko splácení je tam malé. Za druhé, eh, jak se díváte na to, že by irská vláda mohla eh, posílit ochranu eh, lidí, kteří si berou hypotéky, to je samozřejmě otázka ochrany spotřebitele. A já jsem se nedávno na toto ptal předsedy ECB a v podstatě on se vůči tomu stavil otevřené. A poslední otázka. Eh, my se nacházíme eh, v procesu posuzování, máme strategii redukce NPL a jsou zde tedy eh, dohledové akce. Vyhodnocuje se, nebo je nějaká souvislost mezi tou linií dohledu a mezi strategií? Ano. My na problému split mortgages eh, pracujeme. Možná bych měla Eh, vysvětlit, že toto jsou takové, to jsou takzvané forbearance eh, products, které eh, rozlišují mezi starší částí půjčky, která by měla celkem fungovat dobře. A pak je tam ten, ta druhá část, která pravděpodobně nebude splněna, případně hodně to závisí na právní úpravě. Je to velmi komplikovaný problém, eh, protože je tady eh, ty, ty typy, ta, ta, ta juniorní část, ta novější část, tak eh, může mít různý druh. Některé jsou už odepsané, některé jsou tak jakoby v limbu, ani odepsané, ani neodepsané a de facto je možné je ty juniorní části eh, částečně reintegrovat do té seniorní části. Často se stává, že eh, ti, kteří řádně splácejí ten senior part, tak eh, mohou dostat určitou úlevu na junior part. Je to velmi komplikované. My musíme počkat, až IBA vydá nějaká svá doporučení, protože my bychom neměli předbíhat. Ehm, máme tady 19 zemí a musíme tedy řešit všechny. Takže eh, my jsme zatím čekali na pokyny EBA a teď můžeme skutečně říci, že pokud ta seniorní část je splácena dobře a pokud jsou plní, splněny určité podmínky, pak eh, eh, je možné tu juniorní část zcela uznat a je zde je zde tedy určitá podmínka, musí se počkat s řešením až eh, eh, podle toho, jak bude splacena nebo splacená seniorní část. To se vlastně týká těch eh, retailových hypoték, zatímco u korporátních hypoték je to trošku jinak. Já se omlouvám, že zacházím do technických problémů, ale abych to shrnula, v podstatě se shodujeme s názorem irského dozoru a za určitých eh, logických podmínek eh, eh, můžeme považovat ten produkt za celkem jaksi dobrý. A ta druhá část, pokud se týče ochrany spotřebitelů, no tak to je skutečně na národních vládách, jestli si přejí nějakým způsobem podpořit eh, eh, ty, kteří tedy splácejí hypotéky nebo tak nějak. To jsou záležitosti, sociální záležitosti ochrany spotřebitelů, do toho my nezasahujeme. A v podstatě není to, není to považováno za státní pomoc, je to sociální akce. Pervanš Beres. Eh, děkuji, dobrý den, paní Nui. Eh, pokud jde o BLV, tak tam asi z toho eh, banka by měla vyvodit určitá poučení, protože ten stávající rámec není eh, dostatečný, pokud tedy například jde o praní špinavých peněz. Nicméně, chtěla bych se vás zeptat, na to, zda můžete eh, zákonodárcům navrhnout určitá řešení, která by eh, si eh, zabránila pádu bank v důsledku těch úvěrů v selhání. A pokud jde o ten jednotný mechanismus dohledu, jaké jsou, jak jsou rozděleny ty kompetence. To bylo jaksi eh, rozděleno eh, v době, kdy Spojené království eh, bylo ještě členem Evropské unie a Evropský bankovní orgán, ten zatím sídlí v Londýně. A otázkou tedy je, jak eh, se to vše bude řešit, protože cílem je samozřejmě stabilizace finančních trhů. Chci se zeptat, jak, eh, jaké jsou vaše cíle, pokud jde o tuto reformu a zda to, co Evropská komise eh, navrhuje u toho Single Resolution Board, u té jednotné rady pro řešení sporů, zda vám to připadá dostatečné. A poslední věc, jaký je vztah mezi těmi, kdo pracují na regulacích v oblasti účetnictví a Evropským bankovním orgánem EBA. Chci se zeptat, zda by nebylo dobré mít tam jakousi funkci pozorovatele nebo nějakým způsobem jinak vést ten dialog. Děkuji. Pokud vám to nebude vadit, tak já budu hovořit anglicky, aby rozumělo více lidí. Pokud jde o tu uh, likvidaci, tak mnozí z nás byli překvapeni tou situací, tedy tím, že banka byla jednotným dohledovým mechanismem považována za, tedy že je v nebezpečí eh, pádu a SRB potom řekla, že není žádný veřejný eh, zájem a že ta banka ani v Lucembursku, ani eh, v Lotyšsku nemůže být tedy předmětem bankrotu na té národní úrovni. Byli jsme tím překvapeni. A já jsem si jistá, že v tomto případě ta likvidace měla proběhnout podle národních pravidel, národní eh, legislativy, tak jak tomu bylo u dvou italských bank v minulosti. Nicméně ono to nestojí úplně jasně a explicitně eh, v nařízení BRD či SSM. Zdá se ale, že členské státy měly pochopit, eh, jak si, co to, jak se to má interpretovat. A členské státy vlastně nevyužili plně toho, co eh, v nařízení SRM stojí. Jak si nevyložili tu legislativu úplně uh, tak, jak měly. Tím pádem nyní vše přešlo na národní soudy, které řeší, podle kterých kritérií by měla nastoupit likvidace banky a zda byla tato kritéria splněna. A Národní soudy tedy řekly, že je nepřesvědčuje něco, co implicitně stojí v evropské legislativě. To znamená, že my to tam musíme do toho nařízení dát explicitně. Tedy že banka, eh, pokud eh, pravděpodobně eh, zbankrutuje, tak to nebude probíhat podle SRM, ale podle národních pravidel pro likvidaci. Naši právníci nám říkají, že příslušný článek 32 BRD je nejlepším místem, kde by se to mělo projevit, nebo kde by to tedy mělo být explicitně řečeno, takže zde tedy vyřizuji, co radí naše právní oddělení. A ještě k tomu by tedy měla proběhnout nějaká akce na národní úrovni, která by stanovila kritéria likvidace pro banky. To znamená, je to tedy omezená populace bankovních eh, institutů. Dále, pokud jde o rozdělení funkcí mezi EBA a SSM, Evropský bankovní orgán mohl být eh, evropským dohledovým orgánem, ale nestalo se tak. Eh, by tento parlament tedy eh, vytvořil jiný mechanismus, který má na starosti dohled nad bankami v eurozóně. A my, když o tom diskutujeme s kolegy z EBA, tak eh, oni samozřejmě hrají velice důležitou regulační úlohu, která je pro nás důležitá, protože my samozřejmě, jak jsem říkala, musíme jaksi eh, řešit 19 národních rámců, takže je dobré, že EB a do toho vnáší určitou konzistentnost. Ale samozřejmě jsou zde určitá omezení, která se týkají toho dohledu. Ta spočívají především v těch zátěžových testech. To jsou nástroje, těch orgánů dohledu a EBA tradičně tyto zátěžové testy prováděl. Pokud jde o ESRB, my v Evropské centrální bance podporujeme ten současný návrh. Myslím si, že dává smysl, aby ten podpůrný personál pro eh, SRB byl jaksi v rámci Evropské centrální banky. Pokud jde o účetní pravidla, my spolupracujeme eh, na této otázce, vedeme příslušný dialog, nicméně veškerá ta spolupráce a koordinace Eh, zde tedy musím říci, že máme i dobré eh, eh, vztahy s těmi statutárními auditory těch bank, na které dohlížíme. Ten dialog vedeme dvakrát nebo třikrát ročně v závislosti na situaci. Diskutujeme také s evropskými asociacemi auditorů, tak abychom zajistili, že oni budou všemu také dobře rozumět a určitě jsme tedy součástí tohoto dialogu, stejně jako je součástí toho dialogu Evropský bankovní orgán. Děkuji. Sandro Lunas. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také paní Nui, že mezi nás dnes přišla. Vy jste ve svém úvodu zmínila, že je potřeba více regulace bank. To je vždycky zajímavé slyšet, zvláště také proto, že jste Nyní ve své odpovědi eh, paní Beres eh, zmínila tu konkrétní legislativu eh, SRB a zajímalo by mne, zda je zde i nějaká další legislativa, především v oblasti snižování rizik. My jsme před dvěma týdny měli zde návrh komise, který se týkal revize nařízení o kapitálových požadavcích tak aby se také nějakým způsobem řešil ten obrovský objem eh, úvěrů v selhání, který stále přetrvává. A chci se zeptat, eh, zda to, co komise předložila, bylo v souladu s vašimi očekáváními, nebo případně pokud by ta volba byla na vás, tak jak byste k tomu přistoupili vy. A také se chci zeptat, ta si myslíte, že komise tímto svým návrhem dostatečně přispívá k té debatě o snižování rizik, protože Řekněme si to upřímně, těch návrhů zde již bylo poměrně hodně, ale chci se zeptat, zda si třeba nemyslíte, že jich potřebujeme ještě více, protože vlastně ten eh, backstop v rámci prvního pilíře, ten platí pouze na nové eh, úvěry, pak je zde ale i otázka sekundárních trhů, Potom je zde ještě ten eh, blueprint, ten eh, návrh pro národní společnosti, tam je to ale zcela dobrovolné. Takže se chci zeptat, zda opravdu děláme věci dostatečně. Ano, pokud jde, respektive řeknu to takto. Poté, co byla dokončena Bazilej 1, tak je potřeba implementovat Bazilej 3. Tam je třeba tedy revidovat ten trading book, to ještě čeká, ale Bazilej 3 je třeba implementovat do evropské legislativy, to bez pochyby. Pokud jde o změny EBRD, tak eh, aby tedy bylo jasné, podle jakých kritérií budou banky eh, dávány do likvidace, tak eh, zde ta konkrétní eh, banka byla malá, takže to nevedlo k nějakým globálním problémům se stabilitou, ale pokud bychom měli velkou banku, která by se nacházela v takovém to eh, ksi eh, limbu, to znamená, že se řekne, že pravděpodobně zbankrotuje, ale neví se, zda se má zlikvidovat. Tam by mohl třeba nastoupit ten proces samolikvidace, ten ale také není úplně uspokojivý. My spíše předpokládáme, že by ta likvidace měla probíhat za dohledu soudců. A já bych ještě navrhla, aby e, předseda ESRB byl členem e, stáleho mechanismu dohledu. Protože existuje celá řada institucí, které nám nevěří, když jim řekneme, že plně spolupracujeme s SRB a že se o vše dělíme. A takovou jaksi finál, finálním potvrzením by bylo, kdyby člen SRB seděl mezi námi. Dále, pokud jde o snižování rizik, myslím si, že opravdu hodně toho již uděláno bylo. Ta činnost pokračuje, pracuje se na problematice úvěrů v selhání, a ta solidarita v oblasti dokončování bankovní unie musí jít paralelně se snižováním rizik, protože tyto dva proudy se navzájem podporují. To, co je podle mého názoru minimálně téměř stejně tak důležité jako snižování rizik, je současná fragmentace právního rámce v Evropě. My prostě potřebujeme, aby ta legislativa byla harmonizovanější, aby bylo méně možností na té národní úrovni. Ten příklad, který se týká té likvidace, to je také příklad, který vyplývá z té právní fragmentace. A ta je skutečnou překážkou toho, abychom využili veškerých synergií a přínosů bankovní unie. Není to pouze to, že chybí pilíř číslo 3. To je jedna věc, ale ta fragmentace legislativy, to je další závažný problém. Thank you, Ramon Tremosa. Děkuji, Roman Tremosa. Uh, bonjour, madame Nui. Děkuji. Děkuji, já vás zde vítám v Evropském parlamentu a mám dvě otázky. Co se týče... Pokud se týče reformy MIFID, Eh, my tady máme členskou zemi, eh, která eh, tady má koncentraci banku a tak dále. A <clears throat> máme zde nárůst nákladu na accountability a transparentnost. Čili jak by se to mělo řešit? Moje druhá otázka NPL. <clears throat> Existuje tady iniciativa komise a o směrnice o sekundárním trhu a kolaterálu a tak dále. Já myslím, že my tím ovšem neřešíme kořeny NPL na národní úrovni, což je vlastně pozdní implementace směrnice o splatbách prodlení. Teď eh, jsme v situaci, kdy eh, vzrůstají úrokové sazby. A pokud třeba solventním, eh, tedy malé střední podniky, nedostají, nedostanou zaplaceno včas, no, tak s tím vznikne tedy další řada NPL. Já myslím, že bankovní koncentrace bank to vlastně závisí na každé zemi. Někdy tam máme malé banky nebo e, středně velké banky, které zmizely v předchozích krizích, ale pokud e, SSM pro nás bude, nebo budeme to považovat za jednotnou jurisdikci, což nakonec tak bude, až budeme mít e, hotový třetí pilíř bankovní unie, tak ten eh, pilíř koncentrace zase není až tak důležitý, poněvadž eh, máme pořád ještě mnoho zemí, kde jsou ty eh, malé a středně velké banky. My potřebujeme banky všech velikostí, potřebujeme družstevní záložny a tak dále a tak podobně. Čili já myslím, že v současné době je to skutečně hodně rozmanité. A pokud se týče eh, asset manažerů, tak zdá se, že z průmyslového hlediska mm, pomáhá to, že jsme schopni nabídnout eh, služby za nízké ceny. To v podstatě mm, jde. Tady jde o to, aby eh, tady byla velikost, která je efektivní a poskytuje takto služby. Čili já si myslím, že to zůstane mimo tu vlnu koncentrace eh, řízení aktiv. Dále, eh, co se týče NPL, tak eh, my tady máme řadu různých nástrojů, které nám pomáhají to řešit. Jak jsme viděli třeba v tom irském případě, my jsme přišli s novým produktem, eh, který tedy eh, rozdělí ten produkt na ten, který je splatitelný a ten zbytek, který se může prostě nechat tak. No, takže hm, tady jsou možné nejrůznější typy řešení podle charakteristik těch produktů. Eh, rezident, nerezident a tak podobně. Máme eh, nyní eh, dodatek, podle kterého se nemohou nechávat narůstat ty nové expozice. A je, vede to prostě banky k udržitelným půjčkám. A to vlastně je e, otázka zhoršení ekonomických podmínek kvůli nespláceným půjčkám. Není to otázka krize. Pokud se týče e, solventních e, malých středních podniků, tak samozřejmě klíčové je, aby jim zákazníci platili, všetně zákazníků veřejných, aby jim platili včas. Tady v podstatě jde jen o to, aby se našly způsoby, aby se našly bankovní produkty, které jim budou nabízeny za přiměřené ceny a aby se nevytvářely ty doplňující eh, eh, expozice, eh, jaksi zátěž nesplácenými dluhy. Protože to eh, samozřejmě, pokud by se dostali do takové té sekundární platební neschopnosti, byli neschopni platit své stávající půjčky, tak to má samozřejmě následky do budoucna. Měly by tedy existovat platební instrumenty, které jsou účinné a měly by být eh, jaksi nad rámec těch eh, běžných. <clears throat> Čili tak to by to mělo eh, být. Děkuji Sven Giegold. Pane Nui, v posledních týdnech a měsících jsme byli svědky závažných kriminálních činů v rámci eh, bankovní unie, eh, třeba na Maltě šéf banky Pilatus byl zbaven svých práv eh, fungovat ve své funkci a to ovšem bylo až po zásahu Američanů. Nebo dcera Danske bank v Estonsku, tam jsme měli velké problémy, no a eh, Lotyšsko, a eh, americké ministerstvo financí Eh, poslal tak, že říkala, že eh, je zde hodně eh, zákazníků, které jsou pouze ty skořápkové firmy a situace je nebezpečná pro tuto banku. Navíc docházelo k uplácení vládních úředníků aby se banka mohla pouštět do rizikovějších eh, eh, věcí, ale 90 eh, zákazníků je vysoce rizikových podle příslušné metodologie. <clears throat> Madame Nui skutečně je nutné, aby finanční kriminalitu v bankovní unii prováděly Spojené státy americké. Vy jste eh, volala po dalších amerických, dalších institucích eh, v rámci eh, MLD a dalších, ale můžete nám zaručit, že se budou řádně využívat všechny prostředky, které už máte v bankovní unii proti kriminálním Eh, živlům a činům. To by skutečně eh, byl dobrý příspěvek. Děkuji. Jak víte a mnozí další vědí, regulace SSM obsahuje vědomé rozhodnutí rady eh, nepotvrdit vynucování eh, těchto eh, prostředkům proti kriminalitě a praní špinavých peněz eh, ze strany ECB. Je zde možnost zasáhnout nicméně až do míry té, že se odejme licence. Existují Eh, úřady, které jsou kompetentní, eh, nicméně eh, bylo tedy rozhodnuto, no, panuje souda o tom, že ECB může využívat všechny nástroje, včetně toho krajního, což odebrání licence. Taková opatření nicméně lze používat pouze v omezeném rozsahu, protože dohledové nástroje eh, nejsou dělané proto, aby mohly sledovat eh, procesy praní špinavých peněz nebo absenci interních postupů. Já souhlasím, že eh, ta <laughs> závislost na amerických úřadech, to je skutečně zahambující, to se musí změnit a já se ráda zavážu k tomu, že budu dělat všechno, co mohu, aby se to neopakovalo. Vítám nicméně, že budeme mít eh, pátou směrnici proti eh, špinavým penězům. A je fakt, že může docházet k výměně informací Národní úřadu s námi v případě eh, praní špinavých peněz, eh, což v současné době není. V současné době je to hm, jaksi provozováno pouze na dobrovolné bázi. Hm, my vlastně, eh, pokud máme nějaké podezření, tak <clears throat> co můžeme dělat, je tedy eh, aktivizovat eh, prokuraturu, která potom může vyšetřovat. Samozřejmě, eh, až budeme mít implementovánu směrnici, pátou směrnici o praní špinavých peněz, bude se nám dařit daleko lépe. To všem nestačí. Potřebujeme evropskou instituci, která bude dohloubky a konsistentně uplatňovat tuto legislativu v celé eurozóně. Eh, totiž je to tak, že zejména menší státy nemají eh, dostatek lidských zdrojů a dostatek znalostí, aby se eh, tady mohli bránit. Zejména tedy, když jde o velké a rozsáhlé případy praní špinavých peněz. Ano, situaci musíme změnit. Tak to, to nemůže pokračovat dále. Thank you. Děkuji mnohokrát. Marko Valli. Děkuji, pane předsedo. Já trošku počkám, abyste si nasadili sluchátka mě paní Nui. Hovořilo se zde o zveřejnění dodatku, které vyvolalo velkou polemiku v řadě zemí a rozproudilo debatu mezi experty. Ještě to tedy řeknu jednou, zveřejnění dodatku vyvolalo polemiku a debatu, která se týká především eh, procenta úvěrů v selhání nebo jejich objemu. A v současnosti jsme v situaci, kdy je aplikována procedura, která velice pravděpodobně povede banky k tomu, že si budou vyžadovat mnohem eh, větší záruky, až budou poskytovat úvěry subjektům reálné ekonomiky, to znamená malým a středním podnikům a rodinám, to znamená těm, kdo zajišťují hospodářský růst a nepovede to tedy k růstu, ale spíše eh, zase ke kontrakci ekonomiky. A to v době, kdy především na jihu Evropy, kde banky se velice eh, orientují právě na úvěrovou politiku. Povede to tedy k eh, omezení hospodářského růstu a budou tedy, bude vzrůstat úloha spekulativních fondů a Jistě eh, víte, že eh, vytvořit nějaký trh eh, s těmi NPL je poměrně složitá věc. A já se chci zeptat, jak jste mohli zveřejnit to adendum, aniž jste předtím zveřejnili hodnocení dopadů k tomu, jak nahlížíte na problematiku NPL a to jak hodnocení kvalitativní, tak kvantitativní. Chci se zeptat, když překládáte takovouto legislativu, tak eh, provádíte nějaké hodnocení? Nebo prostě si řeknete, že odstraníte problém úvěrů v selhání, ale již nepřihlížíte k tomu, jaké dopady to bude mít vůbec na ten eh, systém poskytování úvěru? Jaký dopad to bude mít na konkrétní podniky a rodiny? Eh, v současnosti ten eh, finanční trh, na kterém je řada likvidních titulů, například eh, tituly na třetí úrovni, tam se v roce 2018 ještě nic neřešilo. A chci se tedy zeptat, zda jste provedli nějaké hodnocení dopadu a zda, tedy k tomu adendu, a zda případně hodláte toto hodnocení dopadu také zveřejnit. Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Abychom eh, měli výkonné úvěry, které budou lidé splácet, to není nutně otázka větších záruk. Eh, dosud eh, splácení kolaterálu bylo poměrně pomalé a nejisté. Závisí to také na právním rámci v jednotlivých zemích. A já se domnívám, že je samozřejmě důležité mít eh, dobrá kritéria pro poskytování úvěrů, to ano, ale také je třeba monitorovat situaci při splácení těchto úvěrů. Pokud totiž zasáhneme včas, tak to není příliš složité, není příliš složité restrukturalizovat eh, ten úvěr a udržet ho v, jaksi v dobré kondici. Pokud jde o omezení nabídky úvěrů, v současnosti se to již několik let neděje. Může k tomu samozřejmě dojít v určitém okamžiku v budoucnosti, ale prozatím máme příznivé hospodářské podmínky a pokud jde o nabídku úvěrů v Itálii, Stejně tak jako v dalších zemích nedochází k omezení nabídky úvěru. A právě proto je nyní na čase zajistit, že se banky budou svým kapitálem zabývat, protože trh samozřejmě potřebuje solventní banky, ne banky, které bojují o přežití a mají velký objem NPL. Také musíme zajistit, aby se tyto nevýkonné dluhy dále nebo úvěry dále nehromadily. V řadě zemí, které těmi NPL již zatíženy jsou, došlo k pozastavení jejich poskytování. Vy jste se ptal, zda těmto otázkám věnujeme pozornost. My, když jsme zahájili SSM, tak jsme měli asi e, trilion těch jaksi objem eh, v řádu eh, eh, trilionů u těch úvěrů v selhání v současnosti je to něco kolem 7 miliard, což je stále ještě vysoké číslo. A něco se s tím prostě dělat musí. To se nemůže nechat, aniž bychom se tím zabývali. Pokud jde o ten dodatek k pokynům, my se tam snažíme zabývat těmi nově poskytovanými úvěry jsme tedy zatím stále v té počáteční, zabýváme se tou počáteční fází, kdy je třeba jednat, aby se ten problém později nezhoršil. Studii dopadů jsme neprovedli, to uznávám. Byly zde určité výpočty toho, co by to mohlo znamenat. A pan Vali, kde je hodnocení dopadu na reálnou ekonomiku? Paní Nui, ano. Zde eh, samozřejmě můžeme provést hodnocení dopadu, které se týká toho kapitálu. Ale pokud jde o hodnocení dopadu těch nových možných NPL, to samozřejmě, eh, to jsme neprováděli a podle mého názoru to ani není přínosné a myslím, že to možná ani není proveditelné. Já bych samozřejmě chtěla, aby ta situace byla vyřešená, abychom v ekonomice neměli banky, které budou zatíženy těmi úvěry v selhání. Děkuji. vy jste říkala, že nedochází k omezení nabídky úvěrů. A tam v podstatě by to mělo probíhat eh, opačně, protože nejprve by tady mělo dojít k omezení těch eh, úvěrů a ta nová opatření nejsou vlastně ještě ani uplatňována. Pan Zany, děkuji, pane předsedo. Eh, paní Noj, vy jste citovala některá čísla, abyste ilustrovala, jakým způsobem jednotný mechanismus eh, dohledu se snaží bojovat eh, proti úvěrům v selhání. Hovořila jste o těch opatřeních v uplynulých letech. A já když se podívám na banky, které jsou přímo pod dohledem ECB, tak vidím určitou Eh, symetrii mezi tržními riziky a rizik, které se týkají NPL. Hovoříme zde o těch aktivech eh, třetí a druhé úrovně, především ve velkých bankách na severu Evropy. Vy jste zmiňovala tisíce miliard eh, objemu NPL u bank a já mohu zase zmínit eh, podobné objemy těch eh, aktiv druhé a třetí úrovně. Pokud jde o přístup regulátora, tak eh, SSM i nadále tato rizika podceňuje. A je zde určitá tendence k vytváření symetrie, která vlastně umožní bankám přijímat eh, větší hospodářská rizika, spíše než aby poskytovali úvěry a tím podporovali reálnou ekonomiku. A tím se vlastně eh, znovu blížíme k těm rizikům, která vedla k eh, finanční krizi v roce 2008. 8. Chci se tedy zeptat, zda se zaměříte na ta tržní rizika, která podle mého názoru byla v těchto letech zanedbána, a zda přikročíte k nějakým opatřením na neutralizaci těchto tržních rizik. Protože v případě nějaké zátěže zase může být evropský finanční systém ohrožen, pokud se s tím nebude nic dělat. Děkuji. Já nesouhlasím s tím, eh, co jste říkal, že neprovádíme dostatečně rigorózní hodnocení cenových modelů eh, bank eh, u těch aktiv na druhé a třetí úrovni. Ta třetí úroveň je důležitější než ta druhá úroveň. My samozřejmě analyzujeme opakovaně tržní rizika, máme tedy ten TRIM, Targeted Review of Internal Models, Máme také hodnot, jakýsi přeskum eh, všech těch hodnotících mechanismů. Máme rovněž horizontální benchmarking, tak abychom zajistili, že provádíme ty analýzy a hodnocení, provádíme také, že také provádíme konzistentně eh, kontroly v terénu. Samozřejmě, eh, že ta kritéria se navzájem různí. Jedno kritérium eh, hodnotí eh, komplexnost, to znamená, že automaticky ta aktiva na úrovni 2 a 3 vedou k tomu, že ta situace je automaticky hodnocena jako komplexnější. Také je zde takzvaný resolvability element, Nicméně neřekla bych, že nepodporujeme reálnou ekonomiku, operace, které banky eh, provádějí, jak se ty mezibankovní obchody se po krizi značně snížily. Eh, řada prostředků, se kterými banky operují, jsou eh, vlastně pouze tržní deriváty. Možná jste si také všimli, že jsem požádala parlament a další evropské zákonodárce, aby co nejrychleji implementovali to, co nazýváme Fundamental Review of the Trading Book, což je právě zacíleno na operace, které probíhají na trhu, tedy takové operace, které neplní požadavky nebo neplnily během eh, krize požada- kapitálové požadavky. Já doufám, že k tomu již brzy dojde. Nicméně, pokud byste chtěli přispět k posílení kapitálových požadavků, tak eh, si myslím, že toto je ta cesta. My děláme to, co je naší povinností. Děkuji, pan Kircos. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Mně se zdá, že si počínáme Eh, velice dobře, pokud se týče redukce NPL. Myslíte si, že eh, ta eh, nízká úroveň NPL může akcelerovat ten proces bankovní unie, anebo můžeme tady pod, počítat s nějakými eh, zvláštními přístupy k některým zemím, jako třeba Řecko, menší země, nebo Itálie, větší země. A další věc, která se týká Řecka, eh, my zde máme situaci, kdy bankovnímu sektoru se daří lépe, ale současně s tím si mnozí ekonomové analytice eh, myslí, že tento pozitivní vývoj je třeba zrychlit, tak, aby bankovní sektor mohl více pomáhat financování privátního sektoru. Domníváte se, že by tedy měly existovat nějaká, řekněme, eh, standardní opatření pro eh, vývoj v Řecku, nebo si myslíte, že bychom měli k tomu přistupovat postupně? Já jsem eh, přesvědčená, že, nějaký, že bychom měli mít takový eh, jednotný přístup eh, vůči NPL v celé bankovní unii. Pokud se týče řeckých bank nebo některých bank v některých jiných zemích, kde mají příliš mnoho špatných půjček, tak ano, je tady určitý pozitivní vývoj, určitý pokrok. Stačí to? Řekl bych, že zatím ne. Jde o eh, urychlení procesu a rozhodující pro mnohé z nich budou ty zátěžové testy EBA. Čili jde o to, zda banky budou schopny odolávat šokům v rámci eh, různých negativních eh, scénáří a přitom si zachovat plní požadavků na kapitálovou vyváženost. To vlastně o to tady jde. Děkuji, Vičmo Organo. Děkuji, pane předsedo. Vítám paní Nui. Omlouvám se, pokud Eh, budu možná hovořit eh, příliš upřímně. Chci říci, že ty, ta opatření, které ukládá jednotný mechanismus dohledu, by měla fungovat paralelně s opatřeními, které přijímá zákonodárce. Ale mně se zdá, a parlament to také zdůraznil, že instituce, které předsedáte, eh, se o to e, nesnaží. Dříve, než byl e, vydán ten e, dodatek o NPL, tedy týden, tak ten byl vlastně vydán týden předtím, než přišla se svým návrhem komise. A potom ta definitivní verze adenda přišla teprve den poté, co komise předložila ten svůj balíček. A ten dodatek se poměrně podstatně liší od eh, toho návrhu, který předkládá komise. A mám v této souvislosti dva dotazy. Domníváte se, že by jaksi eh, tento harmonogram mohl nějakým způsobem ohrozit práci zákonodárců, tedy parlamentu a rady. A za druhé, vzhledem eh, k tomu, že eh, hospodářství se eh, stále ještě zotavuje z krize, tak se chci zeptat, jak vidíte nebezpečí, že tato opatření přispějí k omezení poskytování úvěrů a že se budou úvěry poskytovat především těm, kdo již tak jako tak má prostředků dost. Well, uh... Děkuji. Konsultace mezi balíčkem komise a tím dodatkem k SSM, jak eh, jste zmínil, ano, to bylo oznámeno eh, o den později, že eh, vše je naprosto koordinované, co se týče ta, eh, harmonogramu s Evropskou komisí. A tedy nejsou tady rozpory mezi těmi dvěma doplňkovými instrumenty. My určitě eh, vítáme ten zákonný backstop pro pilíř 1, který bude povinný pro všechny banky, ale pilíř druhý, eh, který eh, je tady pro nadměrná rizika, tedy nad rámec toho, co spadá do pilíře 1, tak to jsou potom opatření eh, pro jednotlivé banky, který se to týká, e, uplatňuje se to e, v dohledovém dialogu, tam, kde tedy to riziko je vyšší než u e, pilíře 1. To je normální definice. A také ty dokumenty jsou v různých stádiích. To addendum, ten doplněk je už v podstatě hotový, zatímco Eh, ten eh, dokument komise je teprve v počátcích. To znamená, že ještě musí projít radou a parlamentem, tam se může změnit. Čili srovnávání těchto dvou dokumentů by bylo zatím předčasné a je, je příliš brzy na to, abychom eh, říkali, že to, co je obsahem toho doplňku eh, je zbytečné. My si myslíme, že je nezbytné, abychom eh, to addendum, ten doplněk, měli eh, implementován. A my jsme vlastně v rámci SSM už se tím jaksi bavili a mm, dříve tedy jsme byli odmítáni s tím, že není růst, ale teď už ten růst je. A teď vlastně eh, je všecko, pokud se tedy nedaří, tak je to dáno eh, špatnými podmínkami, špatnými půjčkami, nikoli krizí. Čili teď jsme v té správné situaci, abychom jednali, a abychom revidovali příslušná kritéria. Čili je třeba to řešit včas, dokud to tolik nebude stát ekonomiku banky ani daňové poplatníky. Otázka, jestli dochází kvůli tomu ke kontrakci úvěrů, Naprosto ne. Podle statistik ECB, já tedy za ně nezodpovídám, ale předpokládám, že jsou správné. Čili nevidím eh, důvody, proč bychom neměli jednat teď. Děkuji. Okay. E uh, ano, máme tady slot pro EPP, pokud si přijete. Tak já zatím dám ještě slovo paní Fern, panu Fernandezovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám paní Nui. Jsem velice rád, že jste zde a mám dva dotazy. Jak víte, situace NPL v různých eh, zemích v Evropské unii je problematická také z důvodu eh, pokroku v dalších oblastech eh, bankovní unie. A také je to trošku výmluva pro to, aby se nevedla politická diskuse o daních. Chci se zeptat, jak eh, to současné srovnání NPL mezi různými zeměmi, do jaké míry je to platné, protože existují rozdíly v účetních kritériích a také bychom měli zhodnotit, do jaké míry byly ty NPL eh, poskytovány, jaký je tam kolaterál a tak dále. Prostě do jaké míry nám ty informace o NPL v jednotlivých zemích skutečně poskytují věrný obrázek o situace různých bank, které je poskytly v různých zemích Evropské unie. A za druhé, eh, my samozřejmě eh, jsme svědky krize likvidity u různých bank. Eh, byla to například Banko Popular, ale i další banky. A chci se zeptat, do jaké míry se domníváte, že bychom mohli změnit současnou legislativu, aby ta krize likvidity přerostla ve krizi solventnosti, která by samozřejmě vedla k dalším problémům. Vy sama jste hovořila o těchto eh, problémech s likvidací bank a podobně. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji vám. NPL to je skutečně velký problém, je tedy problém velkého rozměru. Ale samozřejmě by se eh, na to měli zaměřovat představitele bankovního dozoru, ale samozřejmě eh, legislativa je také důležitá. Ta byla v podstatě už vyřešena tím, že byl vytvořen SSM. My musíme pracovat eh, za jasných podmínek. A já myslím, že skutečně je ten správný čas na to, aby eh, tady byly jasné podmínky, předem definované, eh, ověřitelné objektivně, měly by být dosažitelné, reálné a mělo by tam být právní provázání eh, ke každé jednotlivé eh, fázi, aby se to prostě neustále neodkládalo. Proto podporujeme to, že Evropská komise tady do toho vnáší jakýsi nový pohyb. A ten konečný cíl je pořád stejný, prostě je tady ta solidarita a tak dále. Pokud se týče krize likvidity, tak eh, banky i trhy opravdu mají spoustu likvidity. Likvidity není nedostatek momentálně. Likvidita to je symptom toho, že něco není v pořádku a to e, vlastně nemůže být e, řešeno změnou regulace, protože to už se vlastně řeší v rámci Bazileje 3. Problém je v tom, že bankov, bankovnictví to je o důvěře. A pokud investor, eh, depozitor, zákazník prostě eh, nevěří bankám, pak se tedy jaksi to projeví ránem na banku. A to není jak zastavit. Proto tedy krize likvidity patří eh, k těm prvkům, které pravděpodobně mohou, eh, mohou selhat. Samozřejmě eh, banky obsluhují toho, kdo přijde jako první, a to znamená, že tam není stejný přístup ke všem. Čili kdykoliv je ta banka, která se hroutí nebo by se mohla zhroutit, tak tady nastává tento problém. Samozřejmě je možné uvalit moratorium, třeba eh, jaksi v Litvě, pardon, v Lotyšsku, ale potom zase ta banka ztratí schopnost eh, dát si eh, nebo připravit dostatek likvidity. Eh, je to v podstatě strukturální program, problém eh, v bankovnictví. Eh, kdykoliv utrpí důvěra, vede to ke krize likvidity. No a to se potom řeší jak si tou platební schopností, nebo následují problémy s platební schopností a tak dále. To není prostě něco, co by se dalo řešit legislativně. Brian Hayes. Velmi stručná otázka. My máme eh, nyní americký daňový balíček z prosince a je tam vlastně repatriační daň 15,5%, pokud si americké banky své prostředky z Evropy eh, přesunou do amerických bank. Máte nějaké obavy z repatriace Eh, uložených peněz zpátky do Spojených států, pokud by to došlo, nebo se to konalo nějaké velké, ve velkém rozsahu. Je, znamená to pro nás nějaké riziko? No, eh, to je oblast, která není zrovna eh, otázkou dohledu. Ba, eh, ale eh, eh, já bych mohla říct celkem jasně, že ne, že z toho nemáme obavy, aspoň ne v současné době. My tedy hlídáme nové prvky a pokud by tedy nastaly nějaké důvody k tomu přistupovat jinak, tak možná v budoucnosti, v současné době ne. Děkuji. A teď je poslední otázka ode mě. Tři body k NPL. Za prvé, už dvakrát jste dneska říkala, že podle vaší statistik nedochází ke kontrakci úvěru. E, to no, nerozumím. Ta opatření se dosud neuplatnila v praxi, takže prostě co tady posuzujete? E, dále já jsem slyšel, že paní Donery říká, že eh, dopady nových opatření z dodatku budou zvládnutelná a malá. A to vyplývá z, eh, z je, je to prostě subjektivní názor, nebo je to nějak pově, podloženo eh, čísly? Protože vy jste řekla, že tady není třeba posuzovat dopady, o čemž pochybuji to jsou opatření, která by měla de facto systematicky eh, mít systematické dopady eh, a ne jenom na účetní výsledky. Určitě, víte určitě, že není třeba provádět posouzení dopadů. A další věc, komplementarita. Vy jste řekla, že návrh komise dosud nebyl schválen, čili může se změnit, takže ještě nevíme, jak to dopadne. Já bych byl rád, kdyby to bylo nějak sladěné už od začátku, no, ale je dobře, že otevřeně říkáte, že zatím tady nemáte jistotu. Jakmile ovšem bude finalizován návrh komise, tak já tady mám srovnávací tabulku. Například Eh, po pěti letech zajištěné expozice komise říká 40%, ECB říká 70%, po sedmi letech 75, 100%. Jeden rok komise říká 35 a ECB říká 0% nezajištěný. Jakmile tedy ten pilíř číslo jedna bude součástí legislativy, má smysl tady hovořit o takovýchto obecných očekáváních a má také smysl nejenom tedy mít eh, ta horizontální obecná očekávání, ale také, aby, eh, jestli, jestli budou jiná podle různých bank, eh, někdy to bude přísnější, někdy méně přísné, čili Eh, jestliže eh, tam může nastat situace, že dozor bude říkat, po sedmi letech musíte dělat toto, naopak zákon bude říkat, po pěti letech musíte dělat něco jiného. Čili skutečně dobře, eh, momentálně to teprve vzniká, ale ten na závěr to musí být prostě sladěné, jinak nastane chaos. Dále, Komise rozlišuje mezi pravděpodobně nebude splaceno a po splatnosti, nesplaceno po splatnosti. Naopak, vy rozlišujete v tom dodatku eh, a sice expozice jiného typu. To, to je prostě něco jiného, než co dělá komise a možná, že to není tak úplně dobře, protože eh, to, tam je nebezpečí, že eh, jaksi malý a střední podnik zkrachuje, i když eh, bude splácet aspoň částečně. Já nevím, možná, že se na to díváte lépe, ale tady se v podstatě nerozlišuje v návrhu komise, jak se na to díváte. A poslední věc, kolaterál, Eh, říkáte, že tady musí být nutnost, eh, nebo musí být tady ta možnost, schopnost eh, sáhnout si na ten kolaterál. V dokumentu rady vzpomínám si, že tam bylo navrženo, aby se rozlišovalo mezi nezávislým externím posouzením hodnoty toho kolaterálu a proč tedy chcete, aby to vždy bylo na nule, bez ohledu na to, jaká pravidla platí v dané zemi a tak dále. Čili, čili tady nevím, proč tady se jaksi eh, trvá na tom, aby to bylo všecko eh, sraženo na nulu. No, nevím. Eh, možná že to není pro tento dialog, ale v těch obecných pravidlech komise tam to prostě je, jak jsem řekl. Tak to bylo mnoho bodů. Když říkám, že e, nemáme kontrakci úvěru, <clears throat> tak to znamená, že my sledujeme pravidelně nabídku úvěru a vidíme, že je vcela v pořádku. Zatím tedy nedochází k redukci. A pokračujeme eh, v monitorování. Hovoříte o studii dopadu, která by měla být eh, prováděna, o tom, jestli je to pohled subjektivní nebo vědecký, <clears throat> no tak samozřejmě Eh, mezi těmi dvěma póly je řada ještě mezimožností o různé míře důvěryhodnosti. Je pravda, že někteří členové dozorčí, do, dohledové rady eh, tam občas mohou mít eh, střety zájmu a možná, že to posouzení není vždy jednotné. Ale ve všech případech, které se týkají toho dodatku, jak již bylo řečeno, vždy to bylo zvládnutelné a možná dokonce nepodstatné. Čili ne, není to tedy e, příliš vědecké, nicméně e, myslím, že to ukázalo správnost toho, co děláme a že prostě nepotřebujeme další posudky dopadu. Samozřejmě, pokud se týče eh, jaksi eh, těch eh, jiných záležitostí, to je něco jiného. Vzhledem k tomu, že existují rozdíly mezi legislativními nástroji podle pilíře, pilíře 1 a potom tady máme pilíř 2 očekávání koně dohledu, No tak eh, dobře, legislativa to se týká průměrného rizika bank, ale existují také banky, které jsou které jsou rizikové nadprůměrně a to už je potom záležitost pro dohled. <clears throat> Co má banka dělat? Banka musí plnit regulační předpisy, to znamená pilíř číslo jedna. No a pokud eh, je tam tedy něco, co už ten pilíř jedna nepostihuje, tak nastává eh, dialog s dohledem a <clears throat> potom zase záleží eh, na tom, kde ta banka funguje, zda v té které země, ta která země má funkční právní rámec, jak se zachází s kolaterálem a tak dále. Čili mezi pilířem 1 a pilířem 2 eh, budou skutečně vždycky rozdíly třeba o, eh, pokud se týče expozice pro eh, špatné půjčky. <clears throat> Pan předseda, a což takhle zavést kalendář, protože každá je nějak jinak. Já naprosto nevím, jak ten kalendář dopadne na konci legislativního procesu. Teď není vhodná doba na srovnávání. A pokud ten dodatek se ukáže, že je zbytečný, protože bude stačit pilíř jedna, o to lépe. Já tedy jsem trošku skeptická, ale určitě Eh, to přivítám, pokud to nastane. Eh, pravděpodobně je, že my eh, tedy více děláme těmi novými účetními pravidly IPR, IFRS 9. Pak tady je ten pilíř 1, to znamená, že prostor pro pilíře 2 bude daleko menší, Eh, možná i nulový, a to by byla docela ráda. No každopádně bude menší. Eh, my tady příliš nerozlišujeme, protože v podstatě to není podle zákona. To je debata. A samozřejmě eh, během té debaty se budou projednávat detailněji jednotlivé části a pak se uvidí. Vzhledem k tomu, že eh, tady, nebo říká se, že my eh, ten kolaterál de facto eh, ignorujeme, ale ne. Banky ten kolaterál žádají pro zabezpečení a to znamená, že chtějí mít možnost tento kolaterál získat do svého majetku, pokud po nějaké době, po několika letech, se jim nepodaří získat peníze zpátky. No ale pokud to není možné, pokud to legislativa neumožňuje, pak je to naprosto zbytečné, úplně jedno, eh, jakou hodnotu ten kolaterál má. Tady v podstatě, v podstatě eh, jde o to, aby ten kolaterál bylo možno získat a o té hodnotě se tady teď nebavíme. Děkuji. Bylo to velice užitečné a e, skutečně e, to, co jste řekla, e, pokud tedy ten e, pilíř 2 bude nebo ten adendum bude, bude e, zbytečné, no tak e, ano, to by bylo skutečně výborné. Ale samozřejmě to e, bude záviset na tom, jak to nakonec dopadne, protože to my teď ještě nevíme. protože že ano, pokud jsme mimo pilíř 1, tak prostě budeme v tom pilíři 2 standardním a tak dále. Ale tady skutečně bude třeba ještě mnohých debat. A pokud jste eh, hovořil o tom praní špinavých peněz, tak to skutečně eh, jsem na straně Svena Gigolda. My tedy, pokud je třeba nějakého Eh, nějaké harmonizace, tak eh, budeme zkoumat všechny možnosti, které tady jsou. <clears throat> No a samozřejmě to eh, musíme zkoumat, ale nemůže to být de facto tím standardním business modelem boje, proti praní, boje proti praní špinavých peněz. Takže já vám děkuji v této chvíli. Kolegové, než předám eh, předsednictví Markusovi, tak eh, máme stávky ve Francii a v Belgii zítra dopoledne a pan komisař Moskoviči nás požádal, abychom odsunuli začátek jednání o 15 minut, takže ten strukturovaný dialog začne v 9.15, ne v 9. Je to tedy takové nárazníkové opatření, takové pojištění. Děkuji. Děkuji potom po této velice důležité informaci. Můžeme doufat, že nás ta stávka nezasáhne. A dostáváme se k bodu čtyři na pořadu jednání udržitelnost financí a já neprodleně předávám slovo naší paní zpravodajce Molly Scott Kejtou. Děkuji. Děkuji, že eh, německý předseda výjimečně vyslovil mé jméno dobře. My jsme tedy Nyní eh, měli minulý týden konferenci komise na vysoké úrovni, vystoupili tam dva komisaři, pan Dombrovskis a pan komis, předseda komise Junckers a také francouzský prezident. Takže to opravdu byla nejvyšší možná úroveň, protože se to také konalo ve nejvyšším patře budovy komise. Je poměrně povzbudivé, že existuje poměrně široká politická schoda v jednotlivých skupinách, a podařilo se nám odložit naše e, běžné spory a nesouhlas, protože se shodujeme na tom, že je třeba rychle zareagovat na, e, hospodář, na e, krizi v oblasti životního prostředí a napřít do zelené ekonomiky finance. Já jsem se shodla i se svými stínovými zpravodaji, chci ocenit přínosnost jejich pozměňovacích návrhů, Eh, většina jich je skutečně konstruktivní. My jsme eh, měli zatím jedno zasedání se stínovými zpravodaji, budou pokračovat i v budoucnosti. Budeme se zabývat eh, taxonomií, značkou Green Finance Mark, úlohou evropských institucí při stanovování příkladu a dalších témat a samozřejmě také otázce transparentnosti a povinnosti zveřejňování. Zde jsme se shodli na povinném eh, zveřejňování těch tzv. uvízlých aktiv, stranded assets. Dosud eh, tam nebyla žádná zásadní neschoda ve skupinách. Také jsme se shodli na rozšíření té fiduciární eh, povinnosti i na takzvaný stewardship a ty informace by měly být eh, poskytovány srozumitelným způsobem eh, v celém tom dodavatelském řetězci až po investory a maloobchodníky. Také se zabýváme propojením kapitálového rámce s riziky v oblasti udržitelnosti. My se především zde tedy eh, musíme řešit tu problematiku těch stranded assets. Tam ještě nevíme přesně, jak to řešit, takže to budeme řešit na příštím jednání. Pokud jde o zelené dluhopisy a zelenou taxonomii, ta taxonomie se bude opírat o první příslušný návrh komise v této věci. Doufáme, že i zde v parlamentu nějak konstruktivně přispějeme k dalšímu rozvoji tohoto návrhu. Myslíme si, že je důležité, aby vznikla nějaká eh, skupina celoevropská, eh, která se bude eh, zabývat právě tou důležitostí zelené taxonomie a požadavky na zveřejňování. Také jsme se shodli na tom, že je třeba, aby ta taxonomie byla dynamická, aby se opírala o indikátory, které již existují, tedy indikátory v oblasti ekologických nákladů a přínosů, které vyplývají z hodnocení životního životního prostředí na naší planetě. Trošku máme obavy, že akční plán komise navrhuje statickou taxonomii, ale myslíme si, že pokud zde bude parlament skutečně razantní, tak eh, by to mohlo přinést určité změny. Pokud jde o to Green Finance Mark, tam by měla existovat eh, nějaká příslušná legislativa pro tuto značku a také by měly existovat eh, takzvané zelené standardy, které by spolu s tou Green Finance Mark měly přispět k tomu, že by se vytvořily pobídky, aby se investice přesunuly od těch eh, neudržitelných eh, projektů k těm dlouhodobě udržitelným. Souhlasíme také s tím, že by se neměla podpořit fosilní paliva, ani nukleární zdroje energie, ani investice do infrastruktur v oblasti letectví. Domníváme se, že bychom měli mít nějakou agenturu, která by eh, zajistila jednak proces akreditace pro tu Green Finance Mark a také jednotný výklad kritérií. Pravděpodobně by touto agenturou mohla být ESMA. Očekáváme, že k naší instituci se připojí i další instituce a domníváme se, že pouze pokud naše instituce půjdou příkladem a budou investovat do těch udržitelných eh, aktiv, tak se přidají i ostatní. Myslíme si, že všechny instituce, včetně Evropské investiční banky, by se tímto měly zabývat. Evropská investiční banka bohužel nešla příliš příkladem v podpoře obnovitelných zdrojů. Dále jsem eh, diskutovala se zástupci EIB a nejsem opravdu spokojená s tím, že 2,5 miliardy investovali do transanatolského ropovodu, který nás v podstatě zafixoval ještě v té době silných paliv. Takže je nebezpečí, že to bude eh, pokračovat i v době, kterou jsme si odsouhlasili, že už fosilní paliva nechceme využívat. Také je zde třeba zajistit, že budeme eh, plnit eh, cíle udržitelného rozvoje a doporučení v oblasti boje proti změnám klimatu. Naše eh, spolupráce je prozatím velice uspokojivá. Já děkuji stínovým zpravodajům, že k celé věci přistupují konstruktivně a těším se na další diskuse. Děkuji. Tímto se dostáváme k vystoupení našich stínových zpravodajů. A máme nejprve pana Briana Hayse. Děkuji, pane místo předsedo, za slovo. Za kolegu Kajnena bych rád poděkoval paní zpravodajce a také stínovým zpravodajům. Skutečně ta konstruktivní diskuse u tohoto důležitého bodu zatím probíhala velice dobře. Návrh zprávy jde podle mne, tedy podle kolegy z správným směrem a vybudování společného rámce pro udržitelné financování vyšle důležitý signál ze strany parlamentu směrem ke komisi, členským státům a dalším aktérům. A rovněž s ohledem na nedávný akční plán komise a plánované legislativní návrhy. Návrh se snaží, aby ten, eh, zdůraznit, že je třeba, aby ten regulační rámec skutečně poskytl pobídky, které jsou nezbytné pro to, abychom eh, postupně přešli na udržitelnou ekonomiku. Opatření na nápravu eh, stávajících selhání trhu, to je další důležité téma, o kterém se jistě ještě bude diskutovat. Stejně tak jako o tom, aby ta navržená opatření byla přiměřená pro veškeré aktéry, aby přihlížela k různým rizikům. Musíme zajistit, že ty nové požadavky nebudou představovat velkou zátěž pro evropské malé a střední podniky. A pokud jde o obezřetnostní eh, přístup k zeleným aktivům, to se vždy musí opírat o hodnocení rizik spojených s těmito aktivy. Nesmíme vytvářet žádné mechanismy a pobídky, které by narušovaly trh a e, které by nějakým e, způsobem e, tříštily trh, ohrožovaly ho a vedly k nějakým potenciálním dalším bublinám. Dále se domníváme, že bychom se měli věnovat přípravě té budoucí taxonomie, především eh, té nové eh, udržitelné značce. Myslíme si, že ta taxonomie by se měla opírat o eh, příslušné indikátory a že by měla být zveřejněna, že by měly být zveřejňovány skutečné dopady na životní prostředí, spíše než aby to spočívalo v tom, že si instituce pouze odškrtnou nějaké další políčko. Ty indikátory by se měly opírat o využívání surovin, o využívání e, půdy, o tvorbu odpadu, o biodiverzitu a celou řadu dalších měření. Také by měla brát v úvahu brána v úvahu kritéria nejen Evropské komise, ale také OECD a OSN. Měli bychom nyní e, vypracovat e, soubor požadavků a kritérií, které by poté mohly používat jednotlivé podniky. Ještě jednou tedy děkuji paní zpravodajce za spolupráci a také za to, že eh, nakonec na díky tomu eh, rámci budou všichni eh, vědět, v čem spočívá jejich zodpovědnost. A za SND Primáš Berez. Děkuji. Já doufám, že paní eh, Bonafé bude mezi těmi stínovými zpravodaji za naši skupinu. Paul Tong, kolega, by se chtěl zaměřit na některé pozměňovací návrhy, které předkládáme. Jednak tedy jsou tam eh, ty uhlíkové zátěžové eh, testy v, souladu, v souvislosti s příslušnými doporučeními. To je pozměňovací návrh číslo 100. A za druhé bychom také měli do toho makroobezřetnostního rámce zaintegrovat eh, další materiální rizika. Tam eh, zase to máme v návrzích 163, 165 a 166. Také bychom ale měli navázat na osvědčené postupy národních orgánů. To je náš návrh číslo 73. Měli bychom se samozřejmě zabývat i povinným zveřejňováním a povinnou řádnou péčí due diligence. Eh, na to také v našich návrzích odkazujeme. Třetí bod kredibilní a dynamická taxonomie, to již zmiňovala paní zpravodajka, že ji potřebujeme, ale my se domníváme, že by se to mělo týkat eh, nejen eh, té ekologické problematiky, ale také by to mělo mít rozměr sociální a rozměr řízení. Governance. Tento rámec by měl také ponechávat dostatečný prostor pro řešení možných rizik. Měla by zde být tedy i ta silná sociální dimenze, jak jsem říkala. To znamená, je třeba souhlasu místních společenství, pokud budou nějaké investice, které by se nějak zasahovaly do lidských práv. Za čtvrté, ta taxonomie je eh, důležitá, ale není eh, skutečně eh, jedinou možnou podmínkou. Důležitá je skutečně ta povinnost zveřejňování. A chtěli bychom v této souvislosti zdůraznit pozměňovací návrhy 110 a 114. Také bychom chtěli, aby ty eh, zelené dluhopisy byly vydávány stávajícími evropskými institucemi. K tomu směřuje náš pozměňovací návrh 113. Za šesté podporujeme také rozšíření té fiduciární povinnosti, což znamená, že aktéři v celém investičním eh, řetězci by měli zohledňovat ty environmentální, sociální a správní faktory, ale také faktory další. To je náš návrh číslo 201 chceme, aby tedy, jak jsem říkala, ty zelené dluhopisy byly vydávány eh, stávajícími evropskými institucemi, to je návrh 213, a potom eh, to, aby Evropská centrální banka a Evropská investiční banka šly příkladem, to je třeba zdůraznit, a je to například náš návrh 303 a 306 na základě všech těchto předložených pozměňovacích návrhů doufáme, že spolupráce bude probíhat eh, plodně i nadále. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k EKR. Můžete si prosím vypnout mikrofon paní Pirko Ruonen. puheenjohtaja ja myös kollegoille hyvästä. Děkuji a děkuji eh, také kolegům za eh, spolupráci v této velmi komplikované záležitosti. Cílem je integrovat kritéria ESG do financování ve všech formách. A současně s tím musíme brát v úvahu také selhání trhu, což nastává opakovaně. Tomu patří také znečištění životního prostředí a jsou zde systémová rizika na kapitálových trzích, eh, pak jsou tady eh, nesplácené půjčky NPLs. Já jsem zdůraznila, že Eh, bychom neměli eh, používat eurobondy eh, jako něco, co se nazývá greenwashing nebo oslabování regulace. Já jsem předložila pozměňovací návrhy v duchu tržních řešení, například skončit s emisními povolenkami zadarmo a podobně. Také je třeba, abychom měli jasně jasná pravidla o tom, jak nová taxonomie a všechno to, co je nové v této legislativě, eh, se může v praxi snadno implementovat, ať se to neprotahuje a ať to nepůsobí zbytečné náklady. Eh, také evropský dozor by měl eh, vydat určité pokyny, jak vypracovávat evropské statistiky a je třeba posoudit konkrétní opatření. Já věřím, že se nám podaří najít vhodné řešení a kompromisy. Děkuji. Děkuji za eh, liberály Jeve Věring. Děkuji, pane předsedo paní zpravodajko, kolegové, já vítám eh, širokou paletu eh, různých eh, nástrojů. Mnohé se opírají zprávu HLIG. Je třeba zajistit, aby více prostředků bylo k dispozici pro udržitelné investice a abychom posílili udržitelnost našich trhů. Já eh, vítám to, eh, že právě ta udržitelnost eh, se tady píše velkým písmem. Jenomže, kolegové, pokud chceme uzavřít tu mezeru mezi potřebnými a existujícími investicemi, potřebujeme, aby firmy plnily své udržitelné cíle, aby na to měly prostředky a aby se mohli pohybovat ve stabilním prostředí a vše probíhalo řádně. Je třeba eh, řešit problémy, které momentálně existují. A já nevěřím, že se ta vyřešit, vyřešit pouze prostředky monetární politiky. Pro mě existují dva klíčové prvky, které, eh, na které se musíme zaměřit. Eh, je třeba, abychom měli k dispozici více informací, které nám pomohou posuzovat stávající rozhodnutí a také potřebujeme srovnatelné a objektivní indikátory. Tyto nástroje nemohou nahrazovat stávající hráče na trhu nebo měnit pravidla. Toto je možné brát jenom jako nástroj eh, pro, jaksi pro posilování a a e, zlepšování situace. Potřebné je, abychom, aby se reportovaly ty nejdůležitější informace a pokud se týče taxonomie, není na nás, abychom stanovali e, jasnou strukturu a jasný obsah. Já myslím, že toto je otázka příslušných řídících orgánů. Tam se musí zajistit, aby Eh, aby eh, byli k dispozici eh, odborníci, kteří to budou zvládat. Já tedy vyzývám všechny, aby se soustředili na skutečně jádro debaty. Děkuju. Nevidím tady nikoho za GUE. Ano, takže ptám se, jestli ještě někdo další si přeje promluvit. Nikdo? Ano? Dobře, tak můžete. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla také poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. To téma je skutečně velice důležité umožní nám snad dosáhnout eh, cílů pařížské dohody a přejít na udržitelnější hospodářský systém. Jde o přechod, který vyžaduje obrovské množství investic, eh, kolem 180 miliard ročně, pouze v oblasti klimatu a energie. Samozřejmě, že je třeba tyto prostředky zmobilizovat nejen na národní úrovni, ale důležité bude také přispění soukromého sektoru. My jsme s kolegy SD předložili řadu pozměňovacích návrhů, o kterých již hovořila kolegyně Perange Perez a týká se to uh, především uh, tedy té legislativní oblasti Dále chci ale říci, že od komise očekávám i nové legislativní návrhy, tak abychom jakožto parlament mohli plně e, splnit svou úlohu spoluzákonodárce. Od 8. března byl zveřejněn Evropský e, akční plán komise, ve kterém zmiňuje plánované kroky. Ty návrhy, včetně návrhu, který se týká taxonomie, vítáme, ale můžeme je považovat pouze za jakýsi počáteční krok, pokud se chceme stát skutečně průkopníkem v této oblasti. Pokud jde o tu taxonomii, tak tam je třeba definovat, co je udržitelné a co je neužit, neudržitelné. Dále se domnívám, že všude bude e, třeba splňovat e, kritérium transparentnosti, to je náš návrh 147, a všechny produkty budou muset e, splňovat nejen tedy kritéria environmentální, ale také kritéria sociální a v oblasti governance. Občané musí mít spolehlivé informace o možných rizicích jejich investic na životní prostředí. Ten eh, přechod eh, konkrétně bude na, eh, především na sektoru průmyslu. Já jsem předtím hovořila o těch 100 miliardách ročně, ale nezapomínejme také na to, že vedle dekarbonizace je zde také otázka lepšího využívání surovin. K tomu směřuje náš pozměňovací návrh 175, protože o omezení dostupných surovin hovoří i OSN a je to výzva, která si také vyžádá řadu finančních prostředků, protože budeme muset eh, zcela přeměnit eh, tu naši průmyslovou síť, kterou ve velké míře tvoří malé a střední podniky. Myslím si, že tento dokument eh, dobře odráží ten fakt, že nová pravidla musí usnadnit eh, podnikům poskytování úvěrů na provedení nezbytných investic. V dlouhodobém a střednědobém eh, horizontu je také třeba eh, zohlednit ta obezřetnostní kritéria a kritéria kapitalizace. Děkuji mnohokrát, Simono. Nikdo další se již nehlásí. Proto požádám paní zpravodajku Moli, zda chce vše shrnout. Děkuji. Já bych chtěla na úvod říct, že souhlasím s tím, co říkala Líve, že je velice důležité, že toto téma vlastně poprvé řešíme a jsme připraveni na to, až přijdou legislativní návrhy. Je zde celá řada složitých a navzájem propojených problémů, které se dotýkají celé řady dalších návrhů, na kterých zde pracujeme. Myslím si ale také, že je e, důležité mít eh, jasné politické směřování, vidím podporu zde mezi stínovými zpravodaji a myslím si, že ta podpora je v zásadě i v radě, takže by nemělo být těžké pokročit ku předu. Slyšela jsem, že někteří stínoví zpravodaji hovořili o tom, že je eh, třeba začlenit eh, sem širší cíle ESG, soustředit se pouze na ty environmentální cíle. Já s tím souhlasím, ale potřebujeme především podrobné rozpracování těch indikátorů a nějaké měřitelné koncepty. Takže si ne, jsem jistá, zda ta oblast sociální a oblast governance bude moci být již nyní zařazena do mé zprávy. Možná bych ji zařadila až později. A také děkuji kolegům za to, že upozorňovali na klimatická rizika a to, že je třeba zaměřit se na ekologickou krizi šířeji. Děkuji mnohokrát za vaše dnešní komentáře a těším se na další diskuse se stínovými zpravodaji. Děkuji, časový harmonogram již byl oznámen. A na konci dubna by tedy měla, měly být eh, diskuse ukončeny. Nyní eh, předám slovo koordinátorce za SAD, paní Perváš Perez. Tak to jsem byl alespoň informován. Uh, Vážení kolegové, prosím, neodcházejte z místnosti, nebo tady zůstanu sama. Já dám tedy ještě čas členům a zpravodajům, aby se dostavili a zahájila bych diskusi k bodu 5 pořadu jednání přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Dnešní témata je tedy CRD 4 a CRR, nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích. Je to tedy 30. 36. takzvaný scrutiny slot našeho výboru k delegovaným a prováděcím aktům. Víme, že náš výbor přikládá velkou důležitost výkonu dohledových povinností a Domníváme se, že je velice důležitá také veřejná diskuse pro to, aby eh, parlament eh, mohl ten dohled účinně vykonávat. E, poslední scrutiny session se konala v únoru 2017 a dnes se tedy soustředíme na opatření podle e, směrnice o kapitálových požadavcích CRD 4 a příslušné nařízení CRR, které tvoří samotné jádro Evropské bankovní legislativy, alespoň prozatím. Oba nástroje obsahují řadu pravomocí pro Evropskou komisi, aby mohla přijímat opatření na úrovni 2, což jsou tedy delegované akty a prováděcí akty, včetně regulačních a prováděcích technických standardů, které se opírají o návrhy, které vypracoval Evropský bankovní orgán EBA. Tyto dva návrhy, tedy směrnice a nařízení, vstoupily v platnost v roce 2013. Řada těch sekundárních aktů již byla zveřejňována, zveřejněna. Nicméně 22 aktů ještě eh, ještě jich tedy zbývalo vyřešit, eh, když jsme měli ten scrutiny slot v únoru loňského roku. Máme zatím zveřejněny tři regulační technické standardy, dva další RTS již komise přijala a parlament je nyní analyzuje. Potom zde jsou je pět dalších regulačních technických standardů, ke kterým EBA poskytla návrhy a my tedy čekáme na následné kroky Evropské komise ta by měla reagovat do tří měsíců a zbývá nám tedy třeba eh, ještě 11 regulačních technických standardů a jeden delegovaný akt pro poměr likvidity podle článku 460 Bereme také na vědomí, že v roce 2015 až 2016 si Evropský bankovní orgán vyžádal od komise, aby prodloužila lhůtu pro předkládání těchto návrhů. U těchto aktů, které ještě nebyly eh, předloženy, je třeba říci, že čtyři z nich jsou politicky relevantnější eh, kvůli detailnímu výpočtu eh, detailní metodě výpočtu kapitálu, který by banky měly držet a jsou tedy důležité pro to, jak se bude potom aplikovat eh, jak směrnice, tak nařízení v praxi a bude to mít podstatný eh, dopad na požadovaný kapitál. Eh, komise nám poskytla seznam k těm jednotlivým technickým standardům, k tomu, jak to s nimi vypadá, kde je lze očekávat. Nyní bych chtěla přivítat pana Sebastiana Hrovatina, který je zástupcem Head of Unit D1 která má na starosti regulaci a dohled nad bankami. A také bych chtěla přivítat pana Matyase Levina z DG FISMA a pana Larse Overby, který má na starosti eh, risk-based metrics, eh, metriku založenou na řízení eh, rizik Evropského bankovního orgánu. Každý máte pět minut a začíná komise. Prosím. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Přeji všem Dobré odpoledne a děkuji za pozvání. Evropský parlament i Evropská komise považují za velice důležité, důležitou práci o technických standardech. Proto nás zajímá tedy ta jednotná kniha pravidel, single rulebook. Komise k tomu přidala dalších pět technických standardů, tři jež byly zveřejněny v eh, oficiálním věstníku a eh, zbytek se zatím přeskoumává. Pokud se týče těch technických standardů, dva, dvě z nich eh, patří posouzová, posuzování, tedy posuzovacím modelům pro posouzení tržního a klientského rizika, které používají banky. Jsou to vlastně informace, eh, které eh, instituce eh, musí sdělit, pokud žádá autorizaci. A další se týká rizik speciální expozice a pak jsou tady eh, další, které se týkají eh, rizika eh, těch proxy spreads. Pak zde máme další, které jsou v různých stadiích svalování, zejména metodika posuzování modelů. To je velice komplexní technický standard, a pro komisi to znamená obrovské množství práce, zejména v souvislosti s dialogem s naším právním servisem. Tady je třeba zajistit, aby technické standardy byly předkládány způsobem co nejlepším a co nejsrozumitelnějším pro implementující banky. A mohu říci, že jsme pokročili už značně daleko, pokud se týče eh, posuzování eh, úvěrových rizik a poměrně hodně jsme pokročili v oblasti eh, specialized lending a ta druhá je u druhá oblasti autorizace. A potom IMA a proxy spreads pro eh, CBA, tam to ještě není tak pokročilé a je to prostě tím, že eh, máme příliš mnoho zdrojů vázaných v tom bankovním balíčku, přičemž tržní rizika tady patří k velmi významným eh, Eh, tématům. Čili my se snažíme tomu věnovat co nejvíce, no a pak budou následovat ty technické standardy. Kromě tedy těch technických standardů momentálně schvalujeme eh, doplněk k tomu dalšímu delegovanému aktu, eh, kde jsme minulý měsíc dokončili veřejné konzultace a nyní zkoumáme získané příspěvky. Důvod, proč tento akt je spožděn, je ten, že jsme chtěli eh, počkat na schválení eh, otázk, eh, tedy v tom, k tomu s tím delovaným aktem pro transparentnost eh, ceny papíru. Čili my předpokládáme, že budeme schopni do poloviny roku eh, tedy to eh, dopracovat tam, kde jsme teď spožděni. Možná, že jeden, dva delegované akty budou spožděny více. Ale každopádně Eh, blížíme se schválení všech těch eh, technických standardů, které eh, pro nás tedy, po nás chce tedy EBA. E Můžu nyní dát slovo EBA? Nebo chcete oba dva hovořit za komisi ještě? Dobře, tak to jsou dobré zprávy, tak prosím odvážný EBA. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, za dnešní pozvání. Já bych chtěl začít tím, že eh, vyslovím ocenění eh, za to, jak parlament, jakou váhu přikládá tedy schvalování těch technických norem. My samozřejmě Eh, toto eh, velmi, velmi vítáme. Eh, v podstatě cokoliv ty procesy, na níž pracujeme, zlepší, tak to je u nás vítáno. Pokud se týče tohoto tématu, tak EBA zejména hodně pracovala na konsistentnosti těch posuzování modelů a to je něco, co, co čemu přikládáme velkou, eh, velkou důležitost. EBA eh, má eh, tedy poměrně málo těch mandátů, které dosud nebyly schváleny, ale je třeba pamatovat na to, že my jsme už dodali zhruba 126 technických standardů a podobný počet vysvětlujících pokynů. Eh, některé ty oblasti jsou spožděné, eh, to je dáno komplexitou a počtem těchto standardů. Eh, ty, které dosud nejsou dořešeny, tak o těch se jedná na vysoce specializované úrovni. A víme také, eh, proč, proč vlastně se zdržují. Kdybych měl eh, to říct jednoduše, tak v podstatě tady máme dva druhy důvodů. Za prvé, mnohé standardy eh, jsou spojeny s značnými pochybnostmi o tom procesu, navzory tomu, že proběhly řené konzultace a mnoho kol jednání. A za druhé, Eh, to jsou de facto eh, věci, kde EBA eh, e chtěla větší jasnost, která bude potvrzená Bazilej 3. A my jsme se tedy zhodli na tom, že kdybychom začali implementovat něco, co ještě není dodiskutováno u toho bazilejského stolu, Eh, asi bychom to jednak způsobili náklady na implementaci, která by se možná musela opakovat a eh, situace by nebyla zrovna přehledná. Procedurálně je třeba říci, že EBA může požádat o více času podle eh, své zakládací listiny na to, aby vydala technické standardy. A my tedy mm, skutečně se na toto odvoláváme. Navíc snažíme se, aby veškeré vyjednávání bylo veřejné, transparentní, aby dobře informováni byli legislátoři a také veřejnost. E, pokud by tedy komise žádala e, poskytovat e, další důvody, tak to by samozřejmě bylo, bylo Dobré a EBA je k vaší dispozici. No a zatím budeme tedy pokračovat eh, v tvorbě těch zbývajících technických norem. Děkuji. Tak a nyní eh, debata. Myslím, že jako první si vezme slovo Ashley Fox za EKR. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji všem našim hostům za prezentace. Eh, chtěl bych se soustředit na úpravy eh, k eh, poměru při učenování likviditě. likvidity. Přáli bychom si větší soulad s bazilejskými kritériemi. Klíčovým kritériem je spíše Eh, možnost eh, vybrat a flexibilita. A to, to je vlastně otázka toho, zda eh, zahraniční rezervy na rezervicích měnách je možné v případě potřeby vybrat. A pouze takovýmto na to tedy musí být tyto, tato aktiva u nich musí být tedy zajištěna možnost je vybrat a použít eh, kdykoliv je potřeba. Jině tedy eh, se mohou považovat za likvidní. Eh, my tady vlastně vidíme, že preferenční poměr je nula. My bychom chtěli, aby se ESCB, čili Evropský systém centrální bank eh, se systémem euro, protože ECB eh, obsahuje také eh, země Evropské unie, které nejsou součástí eurozóny. V článku 3.11 definice zátěže. Myslím, že bychom měli definovat zátěž jako situaci, která může nastat, ne která je. Důležitým Čili důležitým rizikem nebo signifikantním rizikem má být taková, takové riziko, kdy bankovní dům není schopna dostat svým závazkům. To znamená, že chceme, aby definice zátěže eh, byla eh, definována jako situace, kde může existovat významné riziko. Eh, můžete mě ujistit, že budou tyto úpravy v souladu s Bazilejí provedeny? článku 13 eh, bychom chtěli tedy eh, sladit delegovaný akt pro likviditu a sekur, sekuritizaci, tedy nařízení sekuritizaci STS. Tady možná eh, ty, ty vzájemné odkazy nejsou správně. A další věc u rizik AMA. My jsme rádi, že e, dohled chce harmonizovat regulační e, rámec v rámci AMA. Myslím, že je třeba řešit e, nesoulady v regulaci a taky příliš velkou rozmanitost, dokud tedy nebude nedojde k náhradě bazilejskými kritérii. A jde nejenom o modely posuzování rizik, nýbrž také o interpretaci těchto modelu. SMA je velice zásadní pro eh, banky střední velké a velké. Je třeba zajistit účinnou a efektivní formu dohledu nad AMA a nových bank SMA. Děkuji vám. Děkuji. Máme zde zpravodaje za EPP, takže Marka Karas, nebo chcete promluvit až na závěr? Můžete nyní? Mohu teď, ano? Děkuji za Informace od komise, od EBY. Já bych rád potrhl čtyři věci. Za prvé, to se týká předpracování delegovaného aktu k liquidity coverage ratio. Všichni víme, že existovaly e, konzultace se zúčastněnými stranami, ale zbývají ještě dvě otázky otevřené. Má komise pocit, že je oprávněné v takovémto případě tam mít aktiva, které byly vydány exportními agenturami a zařadit je k aktivům, které jsou vysoce liktivní, v případě, že tato aktiva jsou přímo či nepřímo garantována centrální vládou nebo regionální vládou. Dále má pocit komise, že je nutné to přepracovat kritéria, která se týkají povinností vyplývajících z eh, nařízení STO. Tady, tady byla kritika, že sekuritizace STS eh, se týkaly největších ratingů a ve srovnání s Coverage Bond se třetích zemích na tom byly hůře. Další blok eh, se týká ETS, pokročený způsob měření operačního rizika. Jak víte, při našem posledním legislativním strukturovém dialogu bylo sděleno v rámci toho posledního slotu, ta komise oznámila, komise oznámila že toto bude přijato v dubnu, květnu 2017, ale bylo to přijato až 14. 3. tohoto roku. Proč toto spoždění, také bych rád věděl. Proč je tady knihovací lhůta jednoho měsíce, i když komise tam měla celou řadu změn. Proč tady nebyla lhůta tří měsíců, která je obvyklá v těchto případech? Třetí tematická oblast se týká mortgage lending value. Toto RTS, jak víme, Eh, stále ještě tady není doděláno, neboť harmonizovaná definice by měla negativní dopady na evropský trh se covered bonds. Eh, došlo po kroku v této věci v ohledem na ten právní přeskum, který je jaksi on hold a dále Poznámka k transparentnosti a k efektivě podle článku 10 nařízení o EBě musí komise EPE e i hned předat eh, návrhy EBIC RTS. E Ale tady došlo částečně ke spoždění a proto si myslím, že by bylo smysluplné v rámci přepracování ESA mít současné předání komisi, radě a EBA. Je, co si o tom myslí komise e a EBA? A dále Evropskému parlamentu musí být také sdělovány rozhodnutí komise, které se týká týkají prodlužování lhůt a i tady podle mě by bylo třeba situaci vylepšit. Eh, jaká vylepšení hodláte navrhnout? Děkuji. Sven Gigol za zelené nyní. Velmi stručně. A chtěl bych se soustředovat hlavně na procedurální a interinstitucionální otázky, které byly už úvodem zmíněny a zopakovány od Madame Gorasem. Musím říci, že považuji za znepokojivé, když eh, naše eh, regulace pro EBA předpokládá, že komise bude reagovat do tří měsíců, zatímco pravidlem jsou odezvy v daleko dalším horizontu. Vy jste nám tedy uvedl určité důvody, ale zdá se, že je tady určitý systémový problém. Jestliže technické normy trvají, než se tedy zpracují, ale jestliže potom komise potřebuje rok nebo ještě více na to, aby se shodla na konečném standardu, no tak proto jsme tady nehlasovali. A proto bych rád se ptal, zeptal komise, zda je schopna, pokud se týče eh, technických standardů pro EBA, IOPA a ESMA, zda by se komise nechtěla zaměřit na své vlastní postupy s cílem tyto průtahy omezit. Mám totiž takový dojem, že je to vlastně tak, že hodně nasloucháte dobře zorganizovaným finančním zájmům, buď to přímo, když se na vás přímo obrátí, anebo prostřednictvím členských zemí. Určitě je velice obtížné najít technické standardy, které komise zpřísnila oproti návrhům eh, ESAS. Nevím, možná to někdy by nebylo eh, zcela přiměřené a je docela normální, jestliže stakeholders dávají návrhy, ale eh, je poněkud znepokojivé, že se to všechno ubírá pouze jedním směrem. Já bych si velice rád vyslechl Eh, vaše příklady toho, kdy jste se eh, rozhodli jít pro silnější normy ve prospěch spotřebitelů. Čili můžete upravit své vnitřní eh, postupy a za druhé můžete zajistit, že pokud vám to trvá déle, budete naslouchat oběma stranám trhu. Dobře, takže tady máme technickou otázku a obecnou otázku. Já přidám ještě jednu obecnou. Za komisi bylo tady řečeno, že eh, máte hodně práce s, eh, tou, s tím bankovním balíčkem, jeho dopracováváním. A já tady chápu, že pokud se týče ETS, eh, v souvislosti se stávajícím balíčkem e, se e, často dostává do konfliktu s jednáním na výboru bazilejském. Čili já se ptám spíše e, v souvislosti s tím budoucím balíčkem a sice zdá, máte tam, nebo počítáte tam s nějakým řekněme, ustanovením, které řekne, že chceme počkat na dopracování bazilejského balíčku. Dobře, děkuji. Myslím, že tady nejsou žádné další dotazy. Takže prosím, kdo začne ve stejném pořadí, budíš. Takže já můžu začít některými body a potom předat ještě eh, tady kolegům otázce pana Foxe. To všechno jsou otázky, které zazněly během konzultací k delegovanému aktu a my je řešíme. Nemohu vám zajistit ten či onen výsledek, ale já mohu říci, že eh, skutečně to všechno nyní řešíme. Dále. A to se týká sladění s Bazilejí a s nařízením STS. K otázce pana Karase. Opět k delovanému aktu mohu říci, že řešíme také otázku nástrojů garantovaných eh, místními vlády. To je důležité téma pro nás. EMF to nechám kolegovi Matiasovi. K těm obecným otázkám, k postupům a jejich trvání. My si uvědomujeme, že nařízení EBA říká, že mm, různé technické standardy e, předkládané komisí, komisi mají být eh, vyřešeny do tří měsíců. Eh, to děláme, pokud je to v našich silách. A to, že eh, dochází ke spožděním, není proto, že bychom kašlali na své povinnosti nebo měli něco jiného na práci. My na technických standardech pracujeme velice pilně. Velmi si uvědomujeme, jak jsou důležité Nicméně existují okolnosti, kterým se nevyhneme. Máme prostě omezené zdroje a s nimi si musíme vystačit. Přičemž máme tady priority, eh, které jsou, eh, řekněme, protichůdné. My eh, máme tady bankovní balíček, máme tady tržní rizika a máme tady bazilej. E, to, že jsme opravdu, to, že máme spoždění e, s určitými normami, to neznamená, že bychom na ní nepracovali. E, Koda jste, pan, pane Kjuhla? Pardon, ještě ten, ten liquidity ratio, pan, pan Fox. Ano, já jsem k tomu řekl, že to jsou všechno věci, které, na kterých pracujeme. Dobře, ale to není dostatečná odpověď. Já opravdu nejsem schopný eh, garantovat to, co tedy eh, dodáme nebo nedáme. Ale můžete nám říci tedy, eh, jestliže něco dostanete od EBA, tak zda tam probíhá řádná debata, protože tady šlo o tom, Eh, abychom věděli, co se děje, já nevím, za zavřenými dveřmi. Čili jestliže eh, vy nám tady říkáte, že my na tom pracujeme, až to budeme mít, tak vám řekneme, tak to opravdu nestačí. Dobře, tak já detailní odpověď nechám tady na, eh, na paní kolegyni. Já teď ještě dokončím ty obecné odpovědi. K bodu pana Gigolta tady musím říct, že si nejsem jistý, o kterých technických standardech jste hovořil. Všechny tedy technické standardy, o kterých já vím, o kterých já jsem pracoval, nebo kolegové na ní pracovali, tak pokud vím, tak my jsme se nikdy nesítka, nesetkali eh, tedy s kýmkoliv eh, z bankovního průmyslu, který by nám řekli, co máme nebo co nemáme dělat. A neexistuje jediný technický standard, který bychom snad byli nějak rozmělnili po té, co jsme dostali podnět eh, z EBA. My prostě se snažíme, aby byl eh, ten jazyk eh, jasnější, ale ne, abychom to tedy rozmělňovali. Já tedy opravdu mm, nevím, jestli opravdu jste hovořil o tom delegovaném aktu ACR, ale pokud se týče k těm technickým startupům, já opravdu si nejsem vědom eh, jediného případu, kdybychom nějak rozmělňovali, co navrhuje EVA. A, a ještě tedy eh, jedna věc k těm obecnějším věcem. Tři měsíce. My děláme maximum. Já nemůžu slíbit, že nebudeme mít žádná prodlení do budoucna. Naštěstí většina těch standardů byla zpracována víceméně včas. Bylo řečeno, že jich máme více než 100 a prostě to je třeba brát úvahu. Ale nemohu zaručit, že do budoucna, kde nastanou okolnosti, kdy ta či ona technická norma eh, jak si bude zpracovaná později, než jak to vyžaduje ten obecný tříměsíční termín. Takže já eh, teď předám kolegy Matyasovi a potom ještě eh, kolegyně Delfín se potom vyjádří ještě k tomu liquidity a ratio. Dobře, tak já bych doplnil eh, Sebastiana. Čili jakmile dostaneme návrh od EBA, eh, jak pokračujeme dále a proč tam máme tedy ta spoštění. Eh, My se příště nesetkáváme s nějakým vnějším lobbyingem, my v podstatě chceme, aby ty normy byly eh, jasné, konzistentní, srozumitelné. Eh, třeba o tom EVA, eh, e tam jsme skutečně mm, to dostali 15. června a teprve v posledních dnech jsme to zveřejnili. To já chápu, že to byla frustrace. Prostě krom toho, že máme málo zdrojů a krom toho, že máme interní dialog s naším právním servisem, tak chceme, aby ty standardy byly jasné, konzistentní s dalšími. A to se jaksi eh, protahuje, poněvadž je třeba tedy do toho zapojit různé zdroje našeho právního servisu. A myslím, že eh, tím odpovídám taky panu Karasovi, proč tady byla taková eh, velká prodleva. K dalším otázkám, proč jsme navrhli eh, přeskum jednoměsíční. Eh, tady nám šlo o rychlou implementaci toho návrhu. A já si myslím, že také v souvislosti s tím, že jsme prováděli adiční změny textu, tak eh, eh, ten smysl eh, se nezměnil. Skutečně máme hodně formulačních změn, ale ta podstata zůstala zachována a myslím, že EBA s námi souhlasí. A proto tedy jdeme pro, do kratšího přeskumu. Dobře, a možná ještě eh, jednu věc bych dodal, a sice předávání dokumentů EBA zaslaných komisi. Já bych musel toto přesně prověřit. Obvykle, pokud vím, když dostaneme technický standard od EBA, pak eh, to přeposlání jak si probíhá velmi rychle a v podstatě jeden, maximálně dva dny nám to trvá. Mohlo se stát v jednotlivých případech, kdy to nešlo tak rychle a v tomto případě se skutečně pokusíme o nápravu. Obecně nicméně eh, to předávání, přeposílání dokumentů je jak nejrychlejší možnost. Delegovaná nařízení NCA, eh, jak řekl Sebastian, my pořád ještě posuzujeme komentáře, eh, které jsme obdrželi, nemáme finální text komise. Ale eh, částečně mohu tedy zodpovědět otázky poslanců tak především pokud se týče třetích zemí, ano, je třeba všechno sladit s Bazilejí. A také souhlasíme s tím, že posouzení eh, schopnosti eh, sáhnout a stáhnout rezervy, to musí být také otázka dohody, poněvadž eh, je, je, je tedy, jde tedy o to, jestli ty rezervy skutečně mohou být o, bezprostředně uvolněny. No a ten váš systém e, v našem návrhu textu je zatím zachován. Pokud se týče definice zátěže, šlo o to, abychom to sladili s CR2, kde se říká, že tam, že there is a significant risk, existuje signifikantní riziko a ne může existovat. Takže to je otázka sjednocení textů. Pokud se týče sladění s nařízením STS, my jsme chtěli plnou, plné sladění, ale zároveň zachování určitých kritérií, která se týkají specifické likvidity například eh, seniorita, tranše a tak dále. Proto jsme tedy zachovali určitá specifická kritéria, kromě těch kritérií STS eh, v tom aktu. Dále k otázce, otázce pana Karase. Komise nechtěla měnit definice a opět šlo o sladění s Bazilejí. Takže navrhovaný eh, posilnací návrh přijmout eh, eh, garance v podobě aktiv, to by byla odchylka od bazilejského textu. Takže samozřejmě ta definice tam obsahuje určité rozpory, Eh, takže to budeme muset ještě více projednat tak, aby byly, byla prokázaná likvidita aktiv, než eh, prostě změníme definici. Thank you. Um, on behalf of... Děkuji. Za EPA chce někdo něco doplnit? Ano, krátká reakce. My plně souhlasíme s tím, že je třeba co nejrychleji eh, přijmout eh, ta hodnot důležité pro každodenní činnost, to bych chtěl zdůraznit. K tomu, co říkal pan eh, Karas, ta outstanding value, tam se od té doby, co to bylo přijato v EBE, e, toho mocnového neudálo. Něco jsme k tomu říkali již, když eh, jste eh, přijímali eh, stanovisko, které se týkalo hypoték. Zde nejde pouze o ty, tu hodnotu té hypotéky, ale také o tu tržní hodnotu a tam je Eh, třeba přilížet k tomu, že existují různé způsoby výpočtu té tržní hodnoty. Takže pokud harmonizujeme pouze ty hypotéky nebo hodnocení těch hypoték, tak se stejně ještě, ještě zbývá velká část eh, toho, co není harmonizováno. My jsme již na tom vykonali poměrně dost práce, ale myslím si, že je zde potřeba určitého impulzu ze strany zákonodárců, tak eh, abychom eh, při tom hodnocení zohlednili právě i tu tržní hodnotu. Pokud jde o konkrétní postupy, zde si spíše myslím, že to je věc pro spoluzákonodárce, ale Eh, my zde samozřejmě uvítáme jakoukoliv dohodu, které zákonodárci dosáhnou. Ještě bych možná doplnil to, co říkali Sebastian a Matias. Mohu potvrdit, že ten postup je poměrně eh, zatěžující i na naší straně. Je třeba zpracovat a vyhodnotit veškeré ty legislativní návrhy, které od komise přicházejí. My k tomu přistupujeme s velkou pečlivostí, snažíme se zavádět pouze omezený objem změn a žádné změny, které by nebyly skutečně úmyslné. Ten text je dlouhý, takže o to je to obtížnější. Samozřejmě jde o legislativní text o délce asi 100 stran a to si nějaký čas vyžádá. A je to vlastně ještě e, něco, nad rámec toho původního přeskumu ze strany EBA. Myslím si ale, že musí být jasné, že za přijetí těch aktů zodpovídá komise paní předsedkyně. Eh, děkuji. Nevím, co by na to řekl skutečný pan předseda, ale já musím říci, že jsem eh, tímto scrutiny slot poměrně hodně zklamaná, nejen protože zde řada členů vůbec nebyla, tedy členů našeho parlamentu, ale také protože jsme se nedozvěděli téměř nic nového. A my se asi budeme muset obrátit přímo na místo předsedu komise, protože komise by měla zajistit, že členské státy legislativu implementují, když ji implementovat mají. To ano, ale to samé platí pro komisi, když má přijít s nějakým delegovaným aktem. Takže jste se jak si vůbec eh, toto nerespektuje, není to vůbec časově sladěné a myslím si, že to je velice nerozumné. Já asi nedostanu ani žádnou odpověď na svou otázku na ten předpokládaný balíček, tedy kdy si komise myslí, že by mohla s něčím přijít, protože komise pravděpodobně bude čekat, eh, až eh, svou budoucí pozici definuje bazilejský výbor. Tím pádem by se ty články vlastně dostaly do jakési závorky, dříve než eh, svůj úkol splní bazilejský výbor. Možná chcete ještě zareagovat písemně, nebo ještě nyní, prosím. Ano, já jsem si to chtěl nechat nakonec té své odpovědi. Myslím si, že zásada je taková, že u návrhů komise se snažíme nejprve počkat, až je dokončena ta práce na mezinárodní úrovni, dříve než komise sama předloží nějaké návrhy. Takže do určité míry i ten návrh, o kterém jednáme dnes, ve kterém je ten eh, rámec pro tržní riziko, což ještě v Bazileji nebylo úplně dokončeno tak eh, snažíme se řídit podobným principem. My jsme původně se domnívali, že ten bazilejský přeskum bude mnohem omezenější než to, co z toho nakonec eh, vypadlo. Takže proto jsme ty delegované akty a technické eh, standardy brali jako pouze něco, co komise zohlední. Ale nyní se situace změnila a v podstatě se to všechno musí probrat v radě a předpokládám i v Evropském parlamentu. Ale jak jsem říkal, my obecně preferujeme tam ty jednotlivé prvky začlenovat, až když na to nazraje doba. A to, co bazilejský výbor schválil v loňském roce, to jsme uh, pokud jde o úvěrová a operační rizika, nezařadili do toho návrhu komise, právě protože to ještě nebylo schváleno. A již jsme parlamentu oznámili, že bychom upřednostnili, aby otázky spojené s úvěrovými a operačními riziky byly ponechány společně, abychom jaksi tam potom nedoplňovali eh, po kouskách jednotlivé věci, na kterých se bazilejský výbor dohodne, ale abychom to tam v budoucnosti zařadili až jako celek, až jako balíček. Protože ono se k tomu op- velmi obtížně přistupuje si po jednotlivých částech, protože je to navzájem všechno propojené. Takže pokud se zabýváte jednou částí, tak potom eh, riskujete, že to povede k něčemu, co jste nezamýšleli. Děkuji. Já si myslím, že zákonodárce může plně pochopit tyto vaše argumenty, ale myslím si, že by stálo za to zákon, spoluzákonodárce pravidelně o těchto věcech informovat. Tedy jednak, proč neplníte ten časový rámec, který byl původně naplánován, a za druhé, také pokud jde o tu legislativu, která je na stole, tak vy určitě máte nějakou představu o tom, jak by se s ní mělo pracovat. A určitě by prostě stálo za to i o tomto společně hovořit. Toto si tady já odnesu z této výměny názorů. Já vám všem mnohokrát děkuji za účast, eh, také, za, také děkuji těm, kteří zde vydrželi až do konce a zítra se zde opět uvidíme ve čtvrt na 10, 9, 15. Je to společné zasedání s výborem TAX 3. Děkuji a přeji hezký večer.